Good morning, Dobrý den, dámy a pánové. Buďte tak laskavi a zaujměte svá místa. Já zahajuji naše dnešní zasedání. A s velikou radostí zde vítám paní Ivanovou, zástupkyni, zástupkyni Evropského účetního dvora, která zodpovídá za otázky regionální politiky. Jsme velice rádi, že se dnes účastní výměny názorů o zvláštní zprávě účetního dvora eh, na téma finanční nástroje. Paní Ivanová pohovoří o, na toto téma, ale také bude hovořit o dalších otázkách účetního dvora a potom i o jakýchkoliv otázkách, které byste měli. My budeme postupovat obvyklým způsobem. Nejprve dám slovo paní Ivanové, má prezentaci a poté otevřu debatu. Dám slovo na otázky a paní Ivanová bude moci odpovědět. Máte slovo, paní Ivanova. Děkuji, paní předsedající. Jsem velice ráda, že zde dnes mohu na výboru Regi mít. My z účetního dvora nemáme mnoho takových příležitostí. Vážím si pozvání a této příležitosti a nejprve před začátkem vám chci poblahopřát k vašemu znovuzvolení. zvolení předsedkyní. Eh, blahopřeji také všem místopředsedům. Přeji vám mnoho úspěchů v plnění vaší práce. A teď tedy k tématu, jak jste řekla, paní předsedající, já dnes představím zvláštní zprávu o provádění evropského rozpočtu eh, a finančních nástrojů co jsme se poučili z období 2007 až 2013, ale můžeme debatovat i o ostatních otázkách, které se týkají politiky soudržnosti. V nedávných letech je stále více tlaku eh, toho pomocí evropských zdrojů dosáhnout více a jedním eh, takovým způsobem je stále více eh, vzájemně doplňovat granty a finanční nástroje. Jak víte, finanční nástroje poskytují finanční eh, podporu pomocí půjček, záruk eh, a kapitálu, kvazi kapitálu, který musí být vrácen, splacen ze strany koncového příjemce a výhodou je, že tedy to vede k větší kázni eh, konečných příjemců a eh, ti potom eh, nejsou tak závislí na finančních podporách. Jak vyplývá z tohoto grafu, dochází ke stále intenzivnějšímu využívání finančních nástrojů. V období 94 až 99 jsme měli jenom 0,6 miliard na finanční nástroje potom 1,3 miliard 2000 eh, až 2006 a potom to poskočilo mnohem více, jak vidíte v období 2007 až 2013 a eh, očekává se až 31 eh, miliard na to nové programové období. Mimo to na období 2007 až 2013 máme dalších 5,5 miliardy euro, které byly Eh, alokovány eh, na 21 centrálně řízených finančních nástrojů v členských státech, takže to je ještě nad rámec těch 16 miliard v plynulém eh, rozpočtovém období a na to nové máme 5,8 a potom 26 na EFSI, takže těch finančních nástrojích, tak to bude mnoho peněz. Mám-li rozlišit dva různé tedy prospěchy, které z toho plynou. Jednak je to eh, možnost využít pákový eh, efekt ve veřejných financích, to znamená spojit soukromé a veřejné eh, finance, které doplní iniciální financování a potom revolvingovou povahu toho financování, to znamená možnost využít peníze v několika obdobích, cyklech. Ještě než se budu věnovat detailně eh, zjištěním, eh, řeknu ještě, co bylo cílem auditu. Eh, chtěli jsme zhodnotit, jestli finanční nástroje jsou efektivním nástrojem k provádění rozpočtu v uplynulém období a jestli vypracovaný rámec vlastně vyřešil identifikované slabiny a rizika. Máme období 29 až 15 a e, zaměřujeme se na různé druhy politiky v rámci centralizovaného, tedy centrálního sdíleného řízení. A mimo to s komisí a s dalšími e, orgány, experty e, z různých institucí jsme provedli ještě audit dalších 45 finančních nástrojů. Tam jsme se zabývali také dalšími aspekty. Provedli jsme průzkum eh, v 85 ředitelích fondů a řídících orgánech na téma různých finančních nástrojích. Eh, moje prezentace nebude příliš dlouhá. Chci eh, nastínit, jaké problémy a slabiny jsme odhalili a na toto téma později můžeme debatovat. Zaměřili jsme se tady především na čtyři auditní otázky. Ta první se týkala eh, eh, otázky, jestli eh, ty finanční nástroje svou velikostí odpovídaly potřebám trhu. Na základě analýzy informací tehdy dostupných, ten audit, který se týkal období od konce 2014, jsme zjistili, že velká část těchto nástrojů i nadále se potýkala s obtížemi využít eh, to kapitálové vybavení podle plánu. Na konci roku 2014 jsme měli pouze 57 eh, nástrojů EDF a ESF, vlastně, které byly skutečně vyplaceny koncovým příjemcům. Eh, chci říci, že máme ještě modernější nebo pozdější informaci od komise, Eh, ke konci roku 2015 těch 57% vzrostlo na 75%, neboli ty výplaty se trochu eh, zvýšily, ale vzhledem k tomu, že už to byl konec období, ani to není dostatečné. Zvláště jsme zjistili, že 18 finančních nástrojů RDF e a 30 finančních nástrojů ESF vyplatili méně než třetinu toho kapitálového vybavení. A my považujeme za nepravděpodobné, že by mohly být využity do března 2017. A dva hlavní eh, faktory na toto měly eh, vliv. Eh, sazby, nadměrné kapitálové vybavení to se týkalo eh, specifičnosti eh, právního základu toho eh, minulého období a členské státy byly motivovány zaparkovat peníze do těch finančních nástrojů, aby se zbavili rizika zrušení závazků, což udělali. A tím druhým faktorem, který ovlivnil tuto nadměrnou výši kapitálového vybavení, byl, bylo nedostatečné odhadnutí potřeb na trhu. A my jsme i e, v tom uplynulém e, období prováděli takzvané hodnocení, e, hodnocení vlastně mezery, ale v tomto období konkrétním vlastně nebyla taková potřeba identifikována. Tam, kde to hodnocení se provedlo, jsme zjistili, že často docházelo k nadhodnocení a že ty potřeby trhů byly prostě nadhodnoceny. Důvodem pro to chybné hodnocení trhu eh, bylo to, že eh, řídící orgány neprováděly nezávislé kontroly, aby se přesvědčili, jej, jestli jejich odhady odpovídají realitě. Takže to byla první slabina, kterou jsme zjistili. Druhou důležitou otázkou, kterou máme v hodnocení, je, Eh, jedna z vlastností finančních nástrojů a to je jejich schopnost eh, vlastně přitáhnout soukromý kapitál. A tady jsme zkoumali, jestli toto se povedlo. Eh, začali jsme nejprve tedy hodnotit způsob, jakým komise hodnotí ten pákový efekt ve sdílených i řízených nástrojích a zjistili jsme, že komise nebere správně v úvahu míru Eh, do níž eh, tedy ty veřejné finance dokáží přitáhnout eh, další finance. Jednak problém je v metodě, jakým způsobem komise vypočítává ten pákový efekt. Zjišťujeme, že i, na, i národní spolufinancování se do toho započítává a <clears throat> my máme metodologii od OECD, která to tam nezapočítává, my to považujeme za správné a proto ten pákový efekt pomocí této chybné metody je vlastně nadhodnocen. Takže my jsme v určité fázi doporučili komisi, aby změnila tu situaci a zavedla správnou definici pákového efektu do té definice. Bohužel toto doporučení komise neakceptovala ale rada to velice ocenila, když jsme eh, jim prezentovali naši zvláštní zprávu. Podle nejnovějších údajů, eh, které byly k dispozici v době auditu, pouze 154 eh, z 11 <clears throat> z 1250 finančních nástrojů vlastně přitahlo soukromé financování do té finanční struktury a to představuje pouhá 2% z celku. Takže to je opravdu málo. Hovořím tedy pouze o soukromých příspěvcích. Ale vzhledem k tomu, že to má být jedna z hlavních výhod finančních nástrojů, schopnost přitáhnout soukromé financování, je to málo. To je tedy eh, druhá eh, hlavní slabina, kterou jsme odhalili. Třetí auditní otázka se eh, týká revolvingové povahy to je druhý klíčový eh, rys finančních nástrojů a skutečnost, že ty fondy lze využívat opakovaně. Na základě naší analýzy jsme eh, spatřili, že ty nejrůznější orgány, které se, týka, eh, které se zabývaly implementací těch fondů, se tedy hodně učili, ovšem vedlo to ke spožďování Eh, výplatu v členských státech, to znamená, že ty finanční nástroje vlastně ne, eh, také ztrácely tu schopnost revolvingu. Eh, takže ta první slabina, o níž jsem mluvila, to slabé vyplácení, to je také propojeno vlastně s tím omezeným účinkem revolvingového, revolvingové vlastnosti. Zjistili jsme, že vlastně celá třetina fondů do konce roku 2014 využila ty fondy více než jednou. Další element, který audit hodnotil, bylo to, co se s těmi nástroji eh, stane po eh, uzávěrce. A zjistili jsme, že tady je eh, poměrně jaksi prostě volný, velký volný prostor úvahy, jak tedy ty nástroje využívat, některé z nich dokonce mizí po eh, uzavření eh, toho období 2007 až 2013, v roce 2014. V neposlední eh, řadě přichází otázka nákladů a já si Vzpomínám ještě, když jsem byla poslankyní parlamentu, byla jsem ve výboru pro rozpočet, měli jsme řadu stanovisek a dokumentů, které se tímto zabývaly. To je důležitá otázka. A my jsme analyzovali nejnovější informace, které jsme v té době měli, které komise dostala o skutečných tedy nákladech na řízení a honorářích vyplacených na období 2007 až 2013. zaprvé jsme dospěli k závěru, že úroveň eh, těchto nákladů je vysoká eh, v porovnání se skutečnou výplatou koncovým eh, koncovým příjemcům. Já ráda dávám extrémní příklad. Zjistili jsme, že e, v roce 2003 EDF a SIF, e, které představují pouhá 2% nástrojů, ale kumulativní náklady na řízení vlastně byly vyšší než e, skutečné výplaty koncovým příjemcům. A to je tedy situace, kterou asi eufemisticky řečeno nelze doporučit. Mimo to kumulativní náklady na řízení a poplatky na úrovni členských států dosáhly až 70 17 těch, na, těch 75, 75 tedy a e, to rozhodně není málo. Co se týče uplynulého programového období, i tam byly některé neprávní e, e, požadavky na odměny, které nevycházely z výkonů, neboli tam nebyla motivace o, k lepším výkonům, protože ty vlastně ti lidé byli placeni tak jako tak a my jsme poukázali na tyto slabiny a vypracovali jsme doporučení, jak se tomu vyhnout v dalším programovém období. Dalším důležitým aspektem, na něž jsme se zaměřili, bylo hodnocení komise těchto poplatků a viděli jsme, že výpočty komise vycházejí eh, z parciálních eh, údajů a skutečná čísla která se týkají těchto výplat, jsou vlastně vyšší. Pouze 60 všech nástrojů RDF e a SIF poskytly informace o nákladech na řízení a poplacích komisi. Takže to stručně byly ty čtyři hlavní slabiny, eh, které jsme odhalili, ale eh, musím říci, že jsme eh, přišli i na zlepšení v roce 2014 v tom období 2014 eh, až 2020 na základě zkušeností získaných v uplynulém období. Ale i přesto přetrvávají problémy, proto poskytujeme eh, vlastně 12 doporučení, které se týkají těch čtyřech eh, zvýše zmíněných otázek, to znamená nadměrného vybavení kapitálu. Máme pět doporučení, které se týkají schopnosti přitáhnout eh, soukromý kapitál, dvě doporučení, která se týká revolvingového efektu finančních nástrojů a tři doporučení, která se týkají nákladové efektivity. Domníváme se, že realizace těchto doporučení by vedla k účinnějšímu a efektivnějšímu využívání eh, finanční podpory eh, pomocí finančních nástrojů. Tolik tedy paní předsedající stručně, co bych ráda řekla a nyní se těším na vaše vyjádření a otázky. Thank you very much. It was in brief. Děkuji. Comprehensive. Uh, so, colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, uh, mm, máte slovo. Děkuji, děkuji za prezentaci. Já jsem uh, um, ehm, tou zprávu neprocházela, tak z tohoto jsem dostala ty nejdůležitější informace a teď se to každopádně prohlédnu. My máme v Evropském parlamentu spoustu slyšení, kde mluvíme o finančních nástrojích a bylo řečeno mnohokrát, že není ochota implementovat finanční nástroje z důvodu mnoha překážek, které v současnosti um, existují. Um, bylo řečeno, že pokyny od komise stále nejsou dostatečně jasné, takže není jistota, zda se na konci implementačního období finančních instrumentů najdou chyby. Ehm, není jistota ohledně různých typů nárokovatelnosti a podobně. Vy o tom asi máte informace. A mm, po té, co jste všechno analyzovala, co si myslíte, je lepší zvyšovat objem finančních nástrojů v kohezní politice, anebo je lepší eh, mít eh, více grantů a držet se toho. Děkuji. Děkuji, pan Pirinsky, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, Благодаря и на госпожа Иванова за тази кратка, но както вие отбелязахте, Eh, paní Ivanova měla velice stručnou, ale eh, podrobnou globální eh, prezentaci. Co se týče opatření, hm, leverage, tak já jsem měl dojem, že to, ta opatření, která používá komise, nebere v úvahu, do jaké míry veřejné finance mobilizují další eh, do, mm, adicionální fondy. Můžete nám říct něco více o výměně názoru s komisí, protože um, jste řekla, že Rado byla uh, eh, eh, těšena vašimi zjištěními, že nebo nebyla, že OECD má lepší opatření. Jaké byly důvody komise neaplikovat přesnější sázby? Toto je otázka na komisi a já doufám, že eh, hm, komise tedy hm, nám sdělí, co bylo řečeno. Ehm, já bych předpokládal, že když projdeme házet mm, zem country by country, tak země s vyspělejším kapitálovým trhem tam to nebude. Tam to asi bude jiné než například Bulharsko. Pak platby konečným beneficientům, což není závažný problém. Chcete se vyjádřit k fondům, ehm, které zpravuje Evropská investiční banka. Jak se zdá, tak implementace těchto fondů není příznivá ve srovnání s nástroji, které řídí jiní manažeři fondů. Je tady eh, číslo, které ukazují, že tyto fondy, které eh, financuje IF, mají 5 ve srovnání s 65% nástrojů, které eh, spravují jiní manažeři fondů. Pak jste mluvila o mm, nákladech na management a mm, závěr byl, že byly vysoké ve srovnání se soukromým sekt, fondy soukromého sektoru. Ale zmínil jste něco mm, trošičku matoucího. Jak je možné, že jenom 60% eh, finanční eh, nástroje poskytují informace, je to něco, co vyžaduje vysvětlení. Vy mm, jste skont a s některými kolegy, kteří eh, v tomhle, v tomto pokračují, je to je velmi, je to velmi znepokojivé. Obecně Evropská unie Mm, čelí výzve, výzvě oživení koheze. Vy jste na úvod uvedla, že ehm, jsou tady širší otázky kohezní politice, o kterých se bude mluvit později během této schůze. Máte pocit, že se věnuje dostatečná mm, Ehm, mm, pozornost nejenom mobilizaci dotečných zdrojů a recyklace fondů, ale šířejí zda ehm, mm, důležité nástroje mm, komisy nemají vlastně opačný efekt, protože vhodnost finančních nástrojů závisí na typu aktivity, který se financuje a schopnost regionů a států využívat výhod fondů. Ehm, a nemít z toho mm, ne, další nevýhody. Nebudu zacházet do eh, podrobností, ale eh, Těším se na vaše komentáře. Děkuji. Děkuji, pan, pan Miltenberg. Děkuji, paní Ivan, děkuji paní Ivanové. Myslím, že toto byla poměrně komplexní práce. Souvisí to s celou řadou dalších diskusí, s finančními nástroji a dalšími tématy. První věc, kterou jsem chtěla říct, že posouzení trhů by mělo být založeno na uh, tom, zda očekávání jsou realistická. Na eh, období do roku 2020 je povinné ex anten hodnocení pro nástroje vzdílené managementu, aby se zjistil eh, důkaz selhání trhů a skutečné tržní potřeby. Stále nejsou Ehm, jasné požadavky, jak toto dělat. Takže jaké jsou vaše ehm, názory na, možný doporu, na možná doporučení, co by měla obsahovat? Um, co se týče leverage, vy doporučujete Evropské komisi, aby znovu um, ne, nebyla brána v úvahu alternativní metodologie navrhovaná OECD. Můžete vysvětlit stručně ty navrhovaná opatření? Můžete nám vysvětlit reakci Evropské komise k vašemu návrhu? Třetí bod má e, e, se také komparativní e, náhled na srovnání mezi finančními nástroji ve dobře rozvinutých a méně rozvinutých regionech. Je tam nějaký trend Děkuji, pan Demáto. Prosím, máte slovo. Paní Demáto. Děkuji, paní Ivanové. Ehm, hmm. Já bych chtěl eh, říci následující, když vycházíme z toho, že finanční nástroje by měly garantovat konkrétní cíle, mohlo by tam být nízké riziko, tak pak na evropské úrovni se toto riziko stále zvyšuje a je to potřeba proto, abychom přilákali vyšší míru soukromých investic. Souhlasíte s touto úvohou a mm, vzhledem k tomu, co se udělalo, do jaké míry byly finanční nástroje které se použily účinné. Evropská komise nemá přesnou představu o nákladech na finanč, plňování finančních nástrojů, takže nemůže ani vědět, které jsou odůvodněné a které jsou odůvodnitelné. Finanční nástroje se používaly, aby se mm, prokázalo, že banky a finanční instituce jsou um, či, nešlo ani podporu reálné ekonomiky. Je to to reálné? Máme tady vysokou počet od vysoké kvotu dotací, ale už nestačí ani doporučení a dobrá předsevzetí. Hmm. Finanční nástroje, hlavně ty nejriskantnější, Eh, představují riziko pro managementy fondů. Um, a podporu hospodářství, jinak budeme replikovat formule z minulosti finančním inženýrstvím, které vedly k finančním spekulacím a které eh, Eh, stěhovali zaměstnance, že to jsou otázky na komisi, nejenom na vás, paní Ivanová, pan Rupe. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji paní Ivanové, to bylo velice zajímavé vyslechnout váš komentář, vaše doporučení. Já eh, jsem se konkrétně Eh, osobně účastnil období 2013 mm, až 17. Využíval jsem finanční nástroje. Co bylo nové, bylo, že vy jste řekla, že jenom 2% soukromých fondů se používaly. Pokud já pamatuji, tak nebyly eh, požadavky eh, toto dělat. Moje země, mm, Lotyšsko, Mm, tak tam nebyl ani dodatečný návrh na přilákání soukromých investic. Co se týče revolvingových eh, projektů, ty by měly mít eh, prioritu a měly by možnost, mít možnost konkurovat s jinými projekty. Eh, různé země eh, organizují využívání strukturálních fondů různým způsobem. Například Litva a jiné baltské země mají centralizovaný systém, kde jeden region a všechny mm, obce a celý veřejný sektor se účastní strukturálních fondů jako jeden region. Můžete nám říci, které státy mají větší výhody ze strukturálních fondů? ty, které implementovaly regionální politiku, nebo ty, které neimplementovaly. Mě by zajímalo, zajímala Litva. Eh, hmm. Absorbuje Litva dobře tyto fondy hmm. a jaké mm, problémy to má? Já eh, se domnívám, že v méně Eh, rozvinutých zemí toto jsou hlavní zdroje financování, protože v méně rozvinutých zemích eh, nejsou vlastní zdroje, takže investiční eh, prostředky a mm, se mohou využívat na některé věci. Co chybělo ve vaší prezentaci, Eh, které eh, státy používají nejlepší metody řízení podle vás? Eh, centrální orgány, regionální orgány obvykle spolupracují. Že mě by zajímala vaše analýza i toho, jak nebo které státy nejlépe využívají um, ty prostředky, abychom mohli převzít nej, nejlepší praxi z těchto zemí. Když um, se podíváme na nové období, tak nemyslím, že se něco změnilo, ale když se podívám na období po roce 2020, tak eh, budou nová pravidla, a můžeme se zamyslet nad některými změnami, protože příliš eh, mnoho se nezmění. Eh, protože um, jsou veřejné výběrová řízení a podobně. Doposud se um, používal spíše na infrastrukturní projekty. myslím, že um, by měl mít svobodu při využívání těchto fondů. Děkuji. Děkuji a já chci poděkovat za vaši prezentaci. My jsme měli možnost ji znovu mm, si vyměnit informace o tom, o co jde při absorpci těchto států, které členské státy potřebují. My mluvíme také o viditelnosti kohezní politiky, eh, mm, protože všichni Víme, že eh, tato politika se dostatečně um, nevyužívá. Členské státy přesně, jaké eh, investice probíhají s eh, evropskými prostředky. Jak můžeme identifikovat nástroje, které povedou k tomu, že kohezní politika bude viditelnější? Především v některých členských zemích máme veřejné investice do 60 investované z evropských peněz. V Rumunsku se ovšem stále ještě nedaří eh, efektivnější absorpce evropských prostředků. Plánujete tady ně, něco, anebo si myslíte, že výměna osvědčené praxe mezi členskými státy by eh, je potřeba k tomu, aby došlo k zlepšení využívání evropských prostředků? To by mohlo jít ruku v ruce se zjednodušením, protože mm, co zažíváme znovu a znovu, je to, že ty věci jsou tak složité, že mnoho lidí pak vlastně se věci mění během celého procesu. To je vlastně na členských státech, ale je to důležitý aspekt, na kterém by měla pracovat komise. Určité nástroje by se měly najít, které, pomocí kterých by v členských zemích, eh, když se změní vláda nebo ministr, tak aby byla stále možnost evropské eh, prostředky odpovídajícím způsobem využívat. Máte nějakou cestovní mapu nebo plán pro členské státy, aby mm, se zlepšil tento absorpční proces? Mm, mám na mysli Německo, to je, to je příklad Litva, Bulharsko, Rumunsko. Tady jde o úplně jiné e, postupy využívání těch prostřepání těch prostředků. Máte nějaký e, záměr, jak vym, nebo plány, jak vyměňovat osvědčené praxe mezi členskými státy a zlepšit e, čerpání evropských prostředků? Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Další kvalitní zpráva z vaší strany. To není překvapivé, já chci eh, zmínit různé perspektivy, co se týče finančních nástrojů. Samozřejmě přístup Evropského účetního dvora institucí obecně vůči finančním nástrojům, finančnímu inženýringu, protože povaha těchto nástrojů je jiná eh, ve srovnání s granty eh, kdy pokud bychom mohli používat efektivní postupy, mohli bychom efektivnější postupy, mohli bychom uh, eh, m, mm, mm, také uh, se týče kontrol, protože um, velká byrokracie je způsobená auditem, nejenom účetním dvorem, tedy to nechci říci, jak implementovat dobrou praxi tady, protože víme, že audit těchto nových nástrojů je mnohem rychlejší, mnohem efektivnější, takže bychom to mohli používat. Thank you. And the last speaker, Madame Rodriguez. Děkuji a poslední paní Rodriguez. Děkuji paní předsedkyně. Já bych vám také v první řadě chtěla pogratulovat k opětnému zvolení jakožto předsedkyně našeho výboru a k té zprávě Eh, tu už jsem si přečetla a opravdu uznávám, že je velice komplexní. Velká většina otázek tu již zazněla. Mne zejména znepokojí náklady na řízení a podpora, která se dává aplikaci eh, těchto nástrojů. No a kromě toho, na co se tu již dotázali kolegové, bych chtěla vědět, jakým způsobem tyto nástroje mohou či ne souhlasit pro méně rozvinuté oblasti. My víme, že se většinou uplatňují v těch více rozvinutých oblastech. Další otázka, která je na ní napojena. Já jsem Portugalka a v Portugalsku městské zprávy eh, mají zakázáno obracet se na banky, aby tak nějak eh, doplňovali, komplementovali otázku spolufinancování. Jak se toto vyřeší? Například ještě tento týden jsem hovořila se starostou eh, z jedné ultraperiferické oblasti, tedy z oblasti ostrova Madeiry a ten mi říkal, že prostě nedokážeme plně využívat veškerý potenciál těch fondů, které nabízí Evropská unie právě proto, že máme zákon, který díky uh, řídícímu plánu v Portugalsku nám zabraňuje obracet se na banku. Takže jak to vyřešíme? Máme tu ultraperiferické eh, regiony ochráněny uh, eh, ne, uh, článkem 394 smlouvy, ale pak jim zabraňujeme nějakými nařízeními či zákony obracet se na banky pro financování. Uh, já vám děkuji. Děkuji kolegům a ještě bych se chtěla obrátit na zástupce Evropské komise. Máme tu paní Rachel Lenkry, a takže prosím, máte slovo. Děkuji vám a zdravím. A všechny kolegy a děkuji za tuto zajímavou diskuzi a za příležitost pohovořit. Jak víte, ze strany komise finanční eh, nástroje se snažíme využívat efektivním způsobem za cílem dosažení tedy eh, stanovených záměrů a a snažíme se plně využívat veškeré zdroje této části regionální politiky. Tady vítáme právě tento audit o výkonnosti nástrojů. Chceme také zdůraznit to, že je tu zdůrazněno také celá řada významných prvků pro to programové období což by mělo zajistit řádnou implementaci programu na roky 2014 až 2020 a myslím si, že to je tedy důležitou součástí naší legislativy. Zmíním několik příkladů, tedy v první řadě mít opravdu kvalitní rozhodovací pro, pro včas a s předstihem vše řádně posoudit a uvědomit si, jaký je tu ten pákový efekt. To je součást toho zhodnocení ex ante. Za druhé, zajistit, že tu bude více možností pro řídící orgány a zjednodušené možnosti, zejména pro ty orgány, které mají ještě méně zkušeností, například eh, ty takzvané nástroje off the shelf pak je třeba zajistit již od počátku a ne až na konci programového období nebo v průběhu období reporting o všech aspektech, například o úrovni zapojení soukromého sektoru a o, o různých eh, požadavcích na nejrůznější poplatky. A pak eh, samozřejmě i ty mm, no, zpětné eh, úhrady konečnému příjemci a všechny prostě náklady e, i na prořídící orgány. Takže toto by mělo e, se objevovat i v tom textu pro období 2014 až 2020, jakož takové ponaučení z předchozího období. Ještě bych chtěla zdůraznit několik bodů, které nebyly zdůrazněny v, v té e, zprávě. V první řadě tedy, že se uznává, že úroveň toho vyplácení konečnému příjemci, tady samozřejmě vzhledem k tomu načasování zprávy, že to byla lhuta do roku 2014, tak ta úroveň eh, vyplácení byla nižší, než je tomu nyní. A myslíme, že co se týče eh, dokončení do roku 2015, eh, tam mohlo narůst toto navýšení o 75 Dále dostupnost údajů znamenalo, že úroveň tedy řidicích poplatků, zapojení soukromého sektoru a revolvingu. Tady ještě nemáme kompletní soubor údajů, to je také z důvodu nedostatečných požadavků na reporting ze strany těch řidicích orgánů v tom předchozím období až do konce. Pak, co se týče právě těch poplatků, tady si musíme zaměřit ještě na příslušné procentuální hodnoty, eventuálně to ještě srovnat, jak to vypadá u těch konečných příjemců, protože tady by ta průměrná hodnota byla kolem 1%, což není dostatečně komparabilní s soukromým sektorem. Pak co se týče ještě účasti, tady souhlasíme s tím, co tu zaznělo, že soukromý sektor a jeho účast to nebylo původním požadavkem, ostatně ani záměrem takového finančního nástroje. To je správné a myslím si, že jak to vyplynulo i z diskuze, ty finanční nástroje v politice soudržnosti by měly sloužit cílům politiky soudržnosti a proto uh, i, i to zapojení soukromého sektoru eh, je, je samozřejmě důležité, ale ne jediné. V Polsku máme určitý druh eh, rozvojového fondu, nicméně jejich záměrem je podpořit městské prostředí, vylepšení sociálních aspektů ve městech a podobně. Máme tu také i příklady vysokého zapojení soukromého sektoru, ale zatím to analyzujeme, připravíme určitou case study, můžete to nalézt na našich eh, webových stránkách a tam se třeba dozvíte, jaký je ten pákový efekt, jak se může navýšit. O revolvingu to je zase eh, něco, co se původně nezamýšlelo, že se na to zaměříme. Někde se ten revolving již eh, oznamuje, někdy jsou tu volby třeba na 20 let, někdy už to, tedy to probíhá v mezidobí v tom programovém období, takže k tomu také nemáme ještě konkrétní přesné údaje. No a na závěr ještě, protože tu zazněly konkrétní otázky e, k té páce a k definici, tak tady asi, jak víte, komise se snaží uplatňovat konzistentní definici toho pákového efektu, která vyplývá z finančního neřízení, tedy že tímto efektem by mělo být eh, množství eh, financí dostupné tomu konečnému příjemci, třeba malému a střednímu podniku, a, a od to oddělený příspěvek ze strany Unie. To znamená, takovým způsobem bychom měli postupovat, protože jinak bychom neměli srovnatelnou definici eh, ve všech těch finančních nástrojích, které podporuje Evropská unie. Nicméně v budoucnu právě díky vylepšení toho reportingového prostředí ta veřejná část v těch operačních programech, jak navrhuje tady eh, účetní dvůr, by se měla stát součástí té závěrečné kalkulace. To znamená, mělo by se to objevovat v tom každoročním zhrnutí komise. Nicméně ten pákový efekt jako takový je zase důležitý z důvodu konzistentního přístupu, tak nějak paušálně. A, a ještě zástupkyně soudního dvora přišla s několika doporučeními. Komise se snaží je již implementovat. A, a Těší nás také, že jsme zaznamenali pozitivní zhodnocení té přidané hodnoty, efektové nákladovosti, určitá vylepšení v tom období 2014 i 2020. Nicméně samozřejmě je důležité se eh, ponaučit eh, a nezapomenout na ta ponaučení z předchozího období a prostě toto vše ve prospěch naší politiky soudržnosti. Já vám děkuji a nyní předám slovo paní Ivanové. Zazněla tu spousta otázek, takže očekáváme vaše reakce. Uh, děkuji paní předsedající a děkuji všem poslancům za zajímavé dotazy. Vyplývá z toho, jak velký zájem tento výbor má o toto téma. Pro nás je to také velmi cené. protože si můžeme udělat představu o tom, čeho by se měl třeba týkat další audit, další práce. Takže nejprve konkrétní odpovědi. Nejprve paní Maletič, vy jste se ptala na překážky eh, v realizaci finančních nástrojů, v jejich provádění v různých členských státech. Těch obtíží byla celá řada, Uvedu jeden příklad zjištění, která jsme učili, učinili během pohovoru v různých členských státech. Často eh, soukromí investoři nechtěli investovat do eh, těchto nástrojů, protože eh, se báli nadměrné byrokracie a finanční nástroje se jim zdály příliš přísně regulovány. Komise se domnívá, že je možné pomocí prioritního zacházení eh, soukromé investory přilákat. My jsme se tady tímto zabývali, zabývali jsme se specifickými aranžmá, co se týče těch prioritních Eh, prioritních pravidel, ale zjistili jsme, že komise dostatečně neinformovala příjemce jakým, nebo řídící orgány, jakým způsobem tento preferenční režim nastavit. Neexistuje pro něj odpovídající právní základ, jak také hodnotit eh, přiměřenost eh, prioritního zacházení, jak i definovat a také jak nastavit sdílení rizika. To je velice důležité. Ty hodnocené případy ukázaly, že téměř veškerá rizika vlastně byla přesunuta na komisi, ale ti soukromí investoři, ti, ti si ta rizika na sebe nevzali. Neboli to je něco, co jsme pozorovali. V tom novém programovém eh, období se eh, tím zabývá komise, ale je potřeba, aby komise vydala pravidla pro členské státy. Kdyby tato pravidla bývala existovala v uplynulých obdobích, tak možná by bylo možné bývalo přilákat více soukromých investorů. Pak jste se ptali, jestli je lepší zvýšit finanční nástroje nebo granty, na to se ptalo více poslanců to je otázka, která vlastně se týká i dalšího bodu na vašem pořadu jednání, ale pro účely této zprávy my jsme neporovnávali finanční nástroje a granty, protože obé má své výhody a nevýhody. Ono se může stát, že ta zpráva je vyladěna poměrně negativně, možná máte takový dojem někteří z vás, ale my jsme ve, v té zprávě vlastně píšeme, že pro evropský rozpočet a jeho provádění jsou finanční nástroje možná vhodnější. Za podmínky, že ty vytýčené problémy jsou odstraněny a že si z toho komise vezme naučení. Ale to uvidíme až na příští programové období. Uvidíme, jestli se to podaří. Pan Perinský měl řadu otázek, důležitých otázek pro mě asi eh, nejdůležitější otázka bylo, jak změřit eh, ten pákový efekt. Myslím, že komise eh, poskytla svůj názor, my máme zase náš názor, který je ve zprávě ilustrován. My trváme na tom, že tato definice ve finančním nařízení je příliš vágní. My musíme umět izolovat účinky národního financování a veřejného financování Takže netvrdíme, že je nutné použít metodologii OECD, ale ta metodologie, která se použije, musí být objektivnější a spravedlivější. Já použiji jeden příklad. Tady byla otázka, žádost, abychom uvedli konkrétní přístup. Když se podíváte na odrážku 7, té zprávě, tak je tam finanční struktura jednoho projektu ve Francii, vysokorychlostní železnice, a tam jsou vlastně dvě, dvě míry pákového efektu, které jsou vypočítané podle různých metodologií. Na základě metodologie komise ta páka je vypočítaná na 39, na základě metodologie OECD ta páka e, představuje jenom jedno. Takže ne, my neříkáme, eh, co je špatně a co je správně. Asi k tomu závěru dojdete sami. Tento příklad hovoří sám za sebe. Pro mě z toho vyplývají další otázky, které se týkají multiplikačního účinku pro budoucí projekty a iniciativy komise. Pan Perinský také žádal, abychom, eh, abychom eh, eh, abychom tedy řekli, jak to vypadá pro jednotlivé země. A tato otázka často padá ve výboru pro rozpočet. Ta se netýká jenom této konkrétní zprávy, zvláště výroční zprávy. Vy většinou chcete chybovost třeba podle členských států, to hodnocení. A já musím říci, že my neprovádíme ta hodnocení jednotlivě pro členské státy. Toto je takové souhrné cvičení, souhrné hodnocení celku. Eh, ty, komise, ty příklady, které uvedla komise, vycházejí na základě hodnocení, našeho hodnocení eh, eh, práce komise, tam snad s výjimkou Slovenska, ale ani tam nebylo specifické hodnocení této země. A co se týče páky, skutečně závisí na typu finančního nástroje, na regionu, na období. Takže se to skutečně může lišit na základě všech těchto faktorů. Ovšem především závisí na metodologii, kterou používáme na výpočet tohoto pákového efektu. Ptal jste se eh, na finance, které řídí EIF a EIB. Nejedná se jenom o tyto dvě instituce, ale i náklady různých nástrojů se mohou mezi sebou lišit. A my neuvádíme, proč něk- některé náklady jsou nižší a jiné vyšší. Některé eh, nástroje se zabývají vyšším rizikem, to znamená, že někdy ty náklady vyšší jsou odůvodněné. My jenom uvádíme, že míra těch nákladů v poměru eh, tedy eh, k vyplaceným penězům eh, konečným příjemcům se liší. Ku příkladu 28 eh, milionů vyplaceno eh, na náklady na řízení a, a odměny, na rozdíl od mnohem méně pro konečné příjemce. Potom jste se ptal, proč vlastně Eh, informovali jenom eh, ze 60% eh, o těchto nákladech na řízení a o vyplacených odměnách, protože to nebylo povinné. A komise už to zavedla, bylo to také jedno z našich doporučení, že toto se musí stát povinným požadavkem, aby členský stát hlásil tedy výši těchto nákladů na řízení a těch vyplacených odměn a to bude platit v příštím programovém obdobím. A potom velká otázka na politiku soudržnosti a přiměřenosti v hodnosti finančních nástrojů, jestli to jsou skutečně důležité nástroje, které pohánějí eh, soudržnost kupředu. Já už jsem to řekla teď před chvílí, nejde ani tolik o to říci, co je lepší, jestli grant nebo finanční nástroj. Obé má své výhody, ale když se podíváte na vlastně na číslo, to znamená eh, odha, odhadovanou výši finančních nástrojů eh, eh, z EDF a EIF, tak je to nějakých asi 10 více méně. Neboli to ne, nepředstavuje tedy většinu politiky soudržnosti, která se bude realizovat pomocí finančních nástrojů v období 2014 až 2020. Záleží tedy na vás, na legislativním orgánu, na těch, kdo rozhodují, jak tato politika v budoucnosti má vypadat. Podle nás je důležité především přejít eh, od těch zjištěných zkušeností a nálezů z eh, uplynulých období, eh, tedy je realizovat, napravit v budoucnosti. Ta zjištění v této zvláštní zprávě se také netýkají pouze tohoto konkrétního období a této konkrétní oblasti. My jsme měli e, řadu dalších zvláštních zpráv, e, ty se týkaly finančních nástrojů v zemědělství, e, finančních nástrojů pro malé a střední podniky, mikrofinancování a v mnoha z nich jsme vlastně nacházeli víceméně podobné problémy. Další otázku položil pan van Miltenburg o správném vyvážení, tedy to, na to jsem asi už odpověděla. My jste také se ptal na uh, uh, potřebě hodnotit, uh, tedy na hodnot, hodnotit, hodnotit tržní, potřeby trhu, teď už to bude povinné ex ante. To je třeba, aby Tady to hodnocení trhu, skutečně realisticky zhodnotil potřeby trhu a komise se musí rozhodnout, jak e, toto provést, ale my trváme na tom, že se tak e, vyhneme situacím, kdy dojde k hodnocení trhu, ale e, došlo tedy prostě k nadstřelení nebo podstřelení těch reálných potřeb trhu. Potom jste se také ptal na eh, pákový efekt, eh, slyšel jste reakci komise, já už jsem to také vysvětlila, jak my eh, to vidíme, výkonnost v jednotlivých regionech, zase otázka, která nebyla předmětem této zprávy. Co se týče zákonnosti a souladu s, pravidly, bych vás mohla odkázat na zprávy a hodnocení komise, která sice neobsahuje chybovost a výkonnost, ale rozhodně v této zprávě jsme se také nezabývali hodnocením výkonnosti podle jednotlivých členských států. Eh, rizikový profil, o něm mluvila paní Demato, a potřebě přilákat více soukromých investorů to nebyl povinný požadavek eh, v minulém období a jestli eh, to bylo eh, dostačující v, roce, v tom období 2007 až 2013. Ta zjištění, o nich jsem mluvila, ty čtyři slabiny, prokazují, že ta účinnost finančních nástrojů v určitých aspektech byla poměrně Eh, omezená. Eh, co se týče eh, tedy té efektivity, tu jsme tady v této zprávě nehodnotili, tu jsme hodnotili třeba ve zprávě o mikrofinancích, jak to vlastně pomáhá těm malým podnikatelům a tehdy jsme zjistili, že ta podpora je účinná, ale že dosah není dokonalý, protože se nepodařilo dosáhnout na ty nejzranitelnější skupiny. Ale co se týče té efektivity, ta čísla hovoří eh, sama za sebe, jak jsem řekla, eh, pouze 2% eh, tedy investic ze soukromého sektoru se podařilo přilákat, neboli tady je velký prostor pro zlepšení hodnocení rizika, už jsem hovořila o tom preferenčním zacházení, takže to je jeden ze způsobů, jak to dokázat. Eh, bude-li komise schopna vést členské státy, jak eh, eh, toto prioritní zacházení dobře nastavit, tak aby na sebe veřejné orgány nebrali nadměrné riziko a musí být podepsány dohody o preferenčním zacházení. Pan Ropy se ptal také na ten soukromý kapitál, proč e, jenom ta 2%, jak jsem řekla, nešlo o povinný požadavek. A také si říct, že finanční e, nástroj není sám o sobě projektem, to je vlastně nástroj, e, který představuje podporu pro rozpočet není eh, žádná povinnost eh, je eh, v rozpočtu použít. Žádné hodnocení státu se neprovádělo podle využívání finančních nástrojů ani absorpce, ale chci vám říci, že my teď pracujeme na další zvláštní zprávě, která se týká konkrétně absorpce. Tu vydáme později letos. Tou se zabývá další kolega Eh, z komory 2, jistě rád vám ji přijde odprezentovat. Eh, ptali jste se na dobré příklady, zase nemáme hodnocení podle členských států, ale máme jeden dobrý příklad, ten se týká Litvy v této zprávě. Eh, jsme zjistili na základě návštěvy. Eh, jednalo se o snížení eh, vlastně eh, velikosti fondu na základě správného nebo opraveného hodnocení. Trhu v Litvě tento krok provedly řídící orgány tam, takže to byl dobrý postup a my to také ve zprávě uvádíme, abychom se nezaměřovali pouze na negativní zjištění, negativní příklady. Pan Buda se také ptal na absorpci. To už jsem odpověděla. Bude vypracována zvláštní zpráva na téma absorpce. Co se týče chybovosti, několik slov, i když to jde nad rámec této zprávy ale je to důležité. Já eh, také odpovídám za výroční zprávu eh, pro kapitolu 6. Ano, chybovost je stále ještě příliš vysoká. 5,2%, eh, trošku to kleslo z minula, ale je to skutečně ještě hodně vysoko nad tím Prahem 2% největšími zdroji chyb byly eh, vlastně neuznatelní nebo nespůsobilé projekty, nespůsobilí eh, příjemci. A, a některé metody, ku příkladu eh, zjednodušené náklady, pomáhají snižovat chybovost. Pan Novakov se ptal na finanční nástroje a granty, jestli je možné převést nějaké osvědčené postupy z finančních nástrojů na provádění grantů. My jsme přišli s jedním doporučením komisi, a to je vypracovat komparativní analýzu eh, vlastně mezi finančními nástroji a granty. Bohužel komise na to nepřistoupila, ale my to, toto doporučujeme v každé zvláštní zprávě, která se týká tohoto tématu, takže doufejme, že komise jednou eh, tedy dospěje k názoru, že by taková komparativní analýza měla smysl. A potom eh, poslední otázka. Eh, náklady na řízení a odměny, jakým způsobem tedy by mohly méně eh, rozvinuté regiony lépe využívat finanční nástroje, záleží na eh, členském státu. Byly dva členské státy, které vůbec nevyužili finanční nástroje, to bylo Irsko, Chorvatsko a Eh, Lucembursko, ale využívají zase jiné, eh, jiné metody, prostě závisí na konkrétních cílech a komise také může použít, eh, tedy poskytnout lepší vodítka, lepší pokyny, seznámit členské státy s možností preferenčního zacházení Snad jsem nepřetahla čas. Eh, děkuji, paní Ivanová, děkuji za to, že jste navštívila výbor Regi. Debata byla velice zajímavá. A my budeme pokračovat na stejné téma, protože my se zabýváme Eh, ještě jedno slovo, paní předsedající. Děkuji vám a všem eh, poslancům za velice zajímavou debatu a já bych ráda využila této příležitosti, jak jsme o tom mluvili v předběžných debatách. Eh, chci říci, že naše komora 2 Eh, vypracovává další zprávy a eh, její členové s vámi rádi přijdou debatovat eh, o tom, na čem pracují. Existuje řada zajímavá, zajímavých zpráv, které se týkají absorpce a dalších otázek, které by vás mohly zajímat. Takže my jsme otevřeni a rádi sem přijdeme, kdykoliv to budete považovat za potřebné. Děkuji vám. Děkuji a rozhodně vás a rádi na náš výbor pozveme. Děkuji, děkuji, přeji vám pěkný den. A my teď budeme pokračovat eh, s dalším bodem na našem pořadu jednání. Jak už jsem řekla, náš výbor se rozhodl, že vypracuje zprávu z vlastní iniciativy, aby mohli posoudit pracovní eh, další postupy, jaké budou nejlepší kombinace grantů a nástrojů na eh, kohezní politiku. Pan Novákov bude prezentovat své No, prezentoval své původní eh, myšlenky v červenci. Um, proběhne eh, stanovisko v Agri a v dalších výborech podle článku 53. Budeme hlasovat v březnu pozměňovací návrhy do 31.1. A nyní dávám slovo panu Novakovovi a ještě předtím budeme pokračovat mm, prvním bodem programu trošku déle, takže ten, ten workshop proběhne v jeden, eh, začne v 11 hodin. Pan Novakov, máte slovo. Děkuji. Mm, pokud očekáváte nějakou mm, e, jsem doktorantskou práci na toto téma, tak asi budete zklamaní, protože historie ekonomie je vždy o událostech, datech a číslech. My jsme ale tady kvůli hodnotám. Ty hodnoty, které sdílíme, tak mezi nimi je jedna nová. A to jsou investice, nikoli výdaje, ale investice. Když um, hledáme hodnotu, tak to je kohezní politika, nikoli ale tradiční, tradičním smyslu slova, ale všechny dostupné zdroje financování evropských regionů. Všechny zprávy, které jsem doposud viděl, o kohezní mm, politice z komise EIB vysílají jeden jasný signál. Mohli bychom z, e, jak si přejít k, z defensivního módu směrem do útoku, útoku proti populismu. Máme mm, splněny všechny požadavky, protože e, politika má výsledky. Nepotřebujeme další důvod. Mm, samozřejmě je tady uh, prostor ke zlepšení a máme všechny nutné požadavky splněny. Kohezní politika investovala asi třetinu mm, milionů, bilionů. EIB eh, poskytla 40 úvěrové kapacity EU. Takov, nic takového jsem v médiích, takový titulek jsem nikdy neviděl. EU poskytne 640 miliard regionům. Nikdy jsem neviděl, že by to bylo ve zprávách, že by to e, někdo znamoval v televizi. Takže my musíme přejít od defenzívy k ofenzívě. A tato zpráva je o tom. O dvou stránkách jedné mince dvou, o dvou motorech jednoho letadla. Zastoupili byste do letadla s jedním funkčním motorem? Asi ne. Takže to je otázka, jaká je, e, co je klíčem v této zprávě. Je to rovnováha. Potřebujeme obojí. Ale máme, jsme po naučení z minulého období, máme data pro nové a ukazuje to jedna věc. A je čas tedy jednat, je čas hledat řešení, protože pokud tuto šanci nevyužijete, tak bude pozdě. Já bych si nemohl přát lepší chvíli na tuto zprávu. Začíná se jednat o MFF po roce 2020. Eh, já toto považuji za obrovskou příležitost pro nás všechny, abychom přispěli. Mm, mm, s řešením. Omnibus je tady. Takže to je úplně nejlepší načasování, jaký bych si mohl, jaké bych si mohl přát pro tuto zprávu. Jaké jsou eh, klíčové body tady? Jak jsem řekl, proč potřebujeme rovnováhu? Eh, v některých regionech jsou potřeba granty a dobře se využívají podle postupů a pravidel v některých zemích. Eh, se dobře fungují finanční instrumenty. Nemůžeme obvinovat ty státy, které fun- dobře fungují s finančními nástroji, ale nesmíme také zanedbávat potřebu těch regionů, které potřebují granty aby dohnali eh, vývoj své infrastruktury. Například, eh, eh, se týče mateřské školky nebo čističky vody, nemůžeme aplikovat řešení mm, pro všechny jeden postup jeden přístup vůči e, všem e, ve všech e, zemích. Ne, protože regiony jsou různé, jsou různé obce, různé podmínky, různé politické prostředí a podobně. Takže co musíme udělat? Musíme Eh, se podívat na to, které státy fungují dobře s těmi finančními nástroji, měli bychom je podpořit v tom, aby v tom pokračovali, měli bychom zjistit, jaký je problém s těmi státy, kde to nefunguje a začít na tom pracovat. Já vím, že ne, nemůžeme posílat technickou pomoc na místě všem, kdo potřebují pomoc s finančními nástroji. Ne, neříkám, že ano. To musíme dělat v každém regionu, ale můžeme jim snadno pomoci eh, adaptovat svůj eh, přístup k těm novým finančním nástrojům. Když vidíte operační programy, které vyvíjí národní orgány pro národní beneficienty podle národních pravidel, tak dobře fungují. Co se týče finančních nástrojů, jazyk je bariéra. A my nejsme známí jednoduchými postupy, takže nemůžeme schovat hlavu do písku a říci, že všechno je v pořádku. Ale jak jsem řekl, mm, princip, že mm, eh, jedno řešení je hodné pro všechny, na grant, pro granty a finanční nástroje nefunguje. Granty um, vlastně dominují naše finanční nástroje. Naše finanční nástroje jsou doplňkové. Na druhé straně tady jsou, je politika, případy a projekty, kdy které mohou být financovány čistě finančními nástroji. A to je v pořádku, to je, mm, tak to je od začátku. Eh, mm, zase je to letadlo se dvěma motory. Eh, abychom ne, eh, mm, <laughs> musíme mít rovnováhu, abychom nelétali v kruhu, jak jsem řekl. už jsem uvedl některé priority mm, ve své zprávě. Je to o zjednodušování, synergii, technické pomoci, E, třeba e, používat fast track, snižovat ztráty. Neposlední řadě EIB, komise a parlament. Všichni souhlasí. Pokud uh, nebudeme spolupracovat, tak jsme ztraceni. Samozřejmě Musíme se snažit to zlepšovat, ale nebojovat spolu, co má přednost. To je tedy hlavní poselství. Měli bychom najít rovnováhu. Je to, myslím, tady je tady dobrý základ pro tuto diskusi. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci. Nyní začnu stínový zpravodaj. Paní Rodriguez, máte slovo. Mas gostaria de felicitar o relator pelo trabalho que nos apresentou. Eh, é uma análise que consegue manter o distanciamento. Ano, toto je analýza, která je důležitá. Musíme se podívat na problémy, které jsou v tom návrhu. Um, politika dotazí a finančních aspektů je to důležitá práva, protože potřebujeme kohezi. V politice 2020 potřebujeme politiku, která by umožnila Unii dosahovat svých cílů a redukovat ekonomické a sociální rozdíly, které existují mezi členskými státy a jednotlivými regiony členských států. Asi by vás zajímalo, jak, jaký, jak nejlépe dosahovat kohezních cílů. Mm. Mm pomocí dotací můžeme mobilizovat financování, které by jinak nebylo k dispozici. Toto je cesta, jak dosáhnout cíle kohezní politiky. Nejsou to cíle jako takové. V těch regionech, kde jsou problémy s rozvojem, je tam malá administrativní kapacita, mm, málo firem, nízká úroveň vývoje, nízká hustota populace. Finanční nástroje a dopad na kohezní politiku nemůže prostě, eh, nemůžeme prostě mm, vnímat eh, jako mm, eh, finanční co se týče finanční návratnosti, musíme se zaměřit na projekty, které jsou velmi důležité pro Evropskou unii. To, to investice musí A musíme vytvářet multiplikační efekty a snažit se zejména o udržitelnost. A financování prostřednictvím těchto nástrojů v Evropské unii, to by mělo hrát zásadní sociální roli a ne se soustředovat jenom na soukromé zájmy. A toto přispělo pro posílení sociálního pilíře politiky soudržnosti podpory, které představují efektivní způsob podpory v mnohých e, oblastech veřejné intervence, by se měly zachovávat jako zásadní prvek politiky soudržnosti, zejména pro ty malé příjemce. Tyto nástroje by měly být využívány jako takové doplňkové eh, v odvětvích, které prokazují být eh, adekvátní. To už tu ostatně zaznělo ze strany pana zpravodaje velká většina příjemců FSF, eh, to jsou takové veřejné subjekty, městské zprávy, školy, nemocnice nebo nevládní organizace. Tady je zásadní, aby právě v těchto oblastech jsme pokračovali s možností podpor uh, Tyto podpory, a tady to opakuji, by měly být i nadále zásadním nástrojem politiky soudržnosti pro realizaci těchto projektů. Pan zpravodaj tady zdůrazňuje, že tyto nástroje by měly lepší výsledky v těch eh, rozvinutějších metropolitních oblastech, což ale znamená, že bychom se měli mnohem více zaměřit na ty méně rozvinuté oblasti s nízkou mírou zaměstnanosti a tady bychom se měli snažit snažit nalézt diskriminačně pozitivní formy eh, podpory, protože to je ostatně i samotný záměr politiky soudržnosti. Děkuji vám. Já vám děkuji. A... Děkuji, budou pokračovat stínoví zpravodajové a požádám vás, abyste byli struční, protože máme spoždění a e, workshop začne v 11 hodin. Paní Tomašič, prosím, máte slovo. Děkuji. Já souhlasím s panem Novakem, e, když zdůrazňuje významné rozdíly v EU, co se týče mm, finančních nástrojů, včetně fondu ESI, Evropský fondu pro strategické investice. Úspěš těchto nástrojů závisí na jejich použitelnosti, snadnosti používání a schopnosti členských zemí kontrolovat investice. Také je důležité zdůraznit, že finanční nástroje jsou úspěšnější v rozvinutějších regionech, přičemž granty řeší strukturální otázky v regionech. Podíl těch finančních nástrojů by nemělo ovlivnit používání grantů, protože to by vytvořilo nerovnováhu v řadě veřejných politik. To znamená, granty musí mít, mm, sehrávat eh, vedoucí roli finanční nástroje, mohou být jenom dodatečným prvkem. Také chci um, chválit doporučení zpravodaje, že regulační změny jsou klíčové, když um, ehm, váříme finanční nástroje. Například 11 tematických cílů, ex ante kondicionalita i hotová řešení a mechanismy reportingu, pomocí kterých je možné lépe implementovat nástroje. Také jsem pro zjednodušení, ale proces samotný je velmi komplexní. Je e, poměrně náročné dostat ty fondy ke konečným uživatelům. A musíme najít způsob, eh, jak um, dostat k, mikro, k eh, kapit, rizikovému kapitálu, mikropůjčkám a podobně, aby byly stejně dostupné jako používání grantů. Chci zdůraznit uh, význam cílené podpory, technickou pomoc při strukturalizaci projektů pro finanční ins, instrumenty. To platí především pro malé a střední podniky, um, veřejná soukromá partnerství, i poradenské služby, co se týče evropské legislativy s ohledem na specifika potřeby členských zemí, kde jsou méně rozvinuté trhy. Děkuji. Ze stínové zpravodaje pan Takla. Děkuji. Gratuluji panu Novakovovi. Vy jste, eh, toto je velice vyvážená, vyvážený návrh zprávy, vynikající návrh. Mm, jak už jsem uvedl, finanční nástroje mají pákový efekt. Pokud analyzujeme alokaci fondů ESI, chyby a priority, budeme identifikovat mezery mezi mm, granty a investičními potřebami, finančními nástroji a um, spojení grantů a finančních nástrojů mohou mezeru zaplnit a zajistit financování s nízkými úroky. V bodě 7 eh, říká, že ne, bychom neměli nahrazovat všechny granty finančními nástroji, že třeba kombinovat finanční nástroje a granty ve prospěch žadatelů, především pro malé střední podniky. Hmm, nakonec chci říci, že význam zjednodušování pravidel při spojení finančních nástrojů a grantů um, byly tržní a abychom přilákali soukromé investice, je velmi důležité, když jsme diskutovali návrh Omnibus. Děkuji. Mm, paní Michal a pan Škrlec tady není, paní Demáto. Děkuji. Všichni souhlasíme, že je e, třeba mixu nástrojů a subvencí je nesporné, že e, se v minulosti nesprávně využívaly fondy, vedlo to k závislosti na veřejných prostředcích, i teď jsou tady problematické otázky. Je třeba zajistit transparentnost nástrojů, eh, užitek, eh, tak, aby byly vhodné pro finanční příjemce. Například v případě věru s nízkým úrokem. Když se podíváme na doporučení Evropské komise, tak tam máme také vysokou míru rizika. Mm, nástroje, které jsou neodůvoditelné, také bylo připomenuto, že například v porovnání s investičními fondy to jsou vysoké náklady. Ve světle toho, co se eh, přeskoumávalo v roce 2014. Eh, v roce 2013 náklady, které tady byly, eh, mohou indikovat problémy, jak se v daném období využívaly tyto nástroje. Tady se připomíná pákový efekt ex ante, pak se tady hovoří o očekávaných výsledcích, ale mm, mezi tím se na trh pouští rizikové nástroje, které posilují spekulativní bublinu a má to toxický efekt pro ty, kteří by z toho měli největší užitek, eh, malé a střední podniky. Děkuji. Stínový zpravodaj, máte slovo. Vážení kolegové, tento text je velmi důležité, na důležité téma. Je ehm, že kohezní politika nikdy nebude plně financována, nebude plnit potřeby všech regionů, plně všech. Proto je důležité, um, abychom um, dobře řídili finanční nástroje. Proto chci upozornit na aspekty, které jsou často ignorovány. Ehm, účetní dvůr při řadě příležitostí kritizoval finanční nástroje, protože nejsou dostatečně eh, cílené. Místo financování specifických opatření, tak eh, se to zaměřuje na specifické produkty. Možná to řeší problémy úrokových sazeb, ale neřeší to jádro problému. Proto chceme mm, plnit veřejný zájem, to jest uspokojit politické zájmy. Stejně jako požadavky na transparentnost, eh, další požadavky. Současně eh, bychom měli jasně říci, že finanční nástroje by neměli nahradit granty. A proto musíme se zaměřovat na riziko. V souvislosti s implementací fondu budeme předkládat pozměňovací návrhy podrobněji a v mezidomíče děkuji za uh, vaši snahu. Nyní požádám všechny řečníky, aby byli velice struční, protože skutečně musíme pokračovat pak dál. Pan Nielsen. Tak kort. Děkuji, paní předsedkyně. E, jen stručně. Myslím si, e, nebo tato zpráva se mi zdá kvalitní, nicméně mohla by se zlepšit, a to ve třech věcech. V první řadě měli bychom si systematicky připomínat ve všech iniciativách, že zkušenost prokazuje, že čím více jsou místní orgány zapojeny do rozhodovacího procesu, výsledky jsou lepší. Toto by se mělo systematicky opakovat. Je třeba to objasnit. Za druhé, co se týče eh, finančních nástrojů, více se využívají ve velkých městech a ne tolik eh, v, v venkovských oblastech a to považuji za naprosto milné protože to vede má to velký význam právě v těch malých oblastech. Malé podniky si mohou napomáhat, aby vytvářely ty credit unions nebo eh, ostatně, aby mohli pracovat s tím malým kapitálem. I maličký kapitál v těchto regionech je velice důležitý, v těch méně obydlených oblastech. A za třetí, myslím, že tady je škoda, že tyto nástroje se neuplatňují nebo nejsou pro ty, kteří si přejí je využívat. To znamená, tito lidé by měli vyžadovat větší míru podpory. A je třeba využívat té technické podpory a na a pomoc. A myslím, že tady pak komise eh, říká parlamentu, že komise by měla být mnohem tvrdší, ráznější eh, vůči eh, členským státům. Měly by se podporovat místní orgány, to je zejména důležité. Děkuji a prosím další řečník stručně. Paní předsedkyně, já vás vždy poslouchám, zejména nyní po vašem opětném zvolení. Není tedy vážně. A ještě jsem tak trošku zmaten v těch věcech, ve kterých bychom měli mít velice jasno, a zejména tedy omnibus, který tu bude pro mne je výtečné, když to hovoříme o blendingu, že to prostě všechno dáte do jedného mixéru a něco z toho pak vzejde. Ale řekněme si to velice jasně jak eh, to končí u toho konečného příjemce. Tady musíme mít velice jasno v kontrolách, protože často ty finanční eh, nástroje jsou pak nějak vedeny jiným směrem, a pak to postihuje státní podpory, končí to úplně jinak. Ten blending, to je výtečné, ale když tam pak eh, zapojíme mnohem větší míru komplexnosti, kontroly a tak to eh, dopadá úplně jinak. Kolega tady na to ostatně také poukázal. Takže je třeba i tato slova objasnit. A druhá věc, co tu již zazněla eh, také ze strany kolegy Nilsna, to je ta technická podpora. Tady eh, v této fázi v podstatě se tu máme podporu ze strukturálních fondů, technickou podporu, už jsme o tom jednali a jsme nyní v trialogu. Pak tu máme hub pro a pak e, pomoc EIB a pak se to šíří dál a dál na další země. Máme tu tedy technickou podporu pro strukturální fondy a já na to nahlížím tak, jak tu stanovíte ve zprávě, tedy co se té intervenční logiky týče, je důležité o tom hovořit při využívání fondu, ale je tu vlastně takový jeden evropský orchestr, který to hraje, ale může hrát různé písně. A o, co tady nyní děláme? My tady máme různé intervenční logiky a v podstatě každý Eh, to tady navrhuje jako tu, to pravé řešení pro konkurenci a podobně. A to je tedy ten integrovanější způsob pro ty různé nástroje. A, takže už není potřeba tady nějak plítvat penězmi um, u lidí, kteří nevěří eh, té intervenční logice. Tady je důležité se zaměřit na, ten, na tu performanci. Já prostě vidím ty věci nyní, jak jsou, takové správné, ale když to dáme všechno dohromady, tak je to prostě v reálu velký zmatek pro mnohé. Já vám děkuji a posledním řečníkem pan Žul. Oui, merci madame la présidente. Quelques remarques d'abord pour saluer le, le travail de notre collègue André. Já chci eh, pozdravit kolegu, práci mého kolegy. My nejsme v principu proti finančním nástrojům, nicméně se domnívám, že eh, bychom, by to nemělo být jenom eh, samoučelné. Eh, výběr nástrojů musí být podle lokálního projektu. Já cíle, tedy, které omezují mm, používání finančních instrumentů. Já nevím, zda je nějaké jednodušší odůvodnění. Finanční nástroje by se systematičtěji používaly v rozvinutějších regionech, přičemž dotace pro ty méně rozvinuté. Studie ukazuje, že účinnost finančních nástrojů se liší od regionu k regionu. Ukazuje, že na úrovni rozvoje Eh, zdaleka není to tedy rozhodující kritérium. Řada rozvinutých, rozvinutých regionech eh, se eh, je velice často nákladné používání finančních nástrojů. Často nejsou nejvhodnější pro regiony, kde je třeba malá hustota populace a finanční nástroje mohou být v konfliktu s jinými nástroji, které jsou regionální nebo národní. Zdá se mi důležité, že finanční nástroje nesmí být jako, eh, kr, nesmí mít jako kritérium rozvoj regionu, ale spíše sektor, ve kterém jsou nejvhodnější eh, eh, jako nástroj intervence. To je tedy to kritérium je sektor, podle mě. A to je to v té výborné zprávě mého kolegy. Děkuji a nyní prosím zástupce Evropské komise, jaká je vaše pozice. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat panu zpravodaji za dobře načasovanou zprávu, stejně tak kolegům za kvalitní diskuze. My jsme se tedy, eh, nám pokus, podařili se nám některá vylepšení v uplynulém roce, nicméně chci říci, že vzhledem k tomu, že se zpráva soustředí na ten správný mix mezi granty a finančními nástroji, tak chci říci, že v tom programovém období 2014 a 2020 se snažíme vytvořit to správné nastavení, vytvořit ten správný mix. Každý řídící orgán, tedy když připravuje program, musí mít ex ante zhodnocení, kde stanoví cíl za cílem tedy aby to byl opravdový prostor eh, pro ty správné, pro to zaměření. Takže když je to finančně schudný projekt, eh, kde tedy to financování může být umožněno, můžete využít finanční nástroje. A není důležité, jaké je to téma, jaký je region, zda je to metropolitní či venkovská oblast. Tady záměrem tedy bylo, eh, jak to bude s výsledkem. Pak máme zhodnocení nástroje ex ante jako takové, zda tedy opravdu se prověří, že dosáhne toho závěreč, konečného příjemce. Zjednodušení, ano, to je důležité. Um, pak je důležité ten nezbytný soubor nástrojů a o, důležité tedy uh, jak to zdůraznili někteří kolegové v průběhu operačních programů, ta technická podpora a my poskytujeme tady také podporu. Je možné tady i cestou určité kombinace, tedy zajistit, že všichni budou nahlížet na finanční nástroje jako na schůdnou možnost, ale tyto budou využívány správným způsobem. Co se výkonnosti týče, k tomu tady také něco zaznělo a objevuje se to i ve zprávě. Myslím, že ten začátek nebyl zas až tak pomalý. Zpráva zveřejněná loni se zaměřuje do konce roku 2015. Myslím si, že tam už byly příspěvky z finančních nástrojů i v Litvě. Tam už byla nějaká návratnost a opětné investice například, takže situace jsou odlišné v jiných zemích období 2013-2014, tam samozřejmě ta výkonnost nástrojů může být odlišná, ale je to proto, že jsou to různé oblasti, různé členské státy. A k návrhu Omnibus tady se snažíme navýšit účast těch národních regionálních aktérů, například to, s tou možností přímého přidělení. Takže tady děkuji za toto přispění a těším se na další spolupráci. Děkuji, pane Novákové. Máte dokonce 8 minut na to, abyste kolegům zareagoval. No já se cítím vinen, protože oni měli minutu a půl a já jich mám 8. Nicméně děkuji vám za vaše příspěvky za pozitivní slova nasměřované na tuto zprávu. Já začnu od počátku. Paní Rodriguez tu hovořila k této zprávě o té finanční návratnosti, sociální spravedlnosti a podporách. Tady já uznávám, že sociální funkce politiky soudržnosti. K tomu máme sociální fond a musím říct, když se podíváte na data, že sociální fond funguje velice dobře, protože charakter těch projektů, které financuje, mají poskytnout třeba školení, navýšení schopností lidí spíše než budování mostu. To trvá déle. Takže je to zapojeno do politiky a je to dobře financováno, máme proto kvalitní fond. Co se týče eh, připomínek ECR, paní Tomašič, tady se přikláním k tomu, co říká a chtěl bych zdůraznit jednu z připomínkou ohledně veřejného soukromého partnerství. Technická poradenská podpora. Tady veřejné soukromé partnerství bude hrát klíčovou roli pro eh, ta rozdíl mezi financování a finančních nástrojů a záruk mezi podnikatelskou sférou a veřejnými orgány a místními eh, orgány. Tady musíme postupovat velice opatrně, co se týče regulačních změn, protože někdy změníme pravidla tak často, že vlastně příjemce ani není schopen se v tom eh, zorientovat. Pan Van Miltenburg za ALDE zmínil ten pákový efekt finančních nástrojů. Ano, to potřebujeme. A zdůrazňuje také nahrazení eh, grantů finančními nástroji. Tady eh, ta rovnováha je taková, že když používáte pouze granty, tak v konečném eh, důsledku tu máte kvalitní most postavený podle evropských pravidel, ale na druhé straně mostu není silnice, protože se zaměřujete jenom na ten jediný projekt, a na to, abyste na něho měl finance a, a postavíte to. Ale když máte finanční nástroje, tak na to nahlížíte od A do Z. Potřebujete ten projekt, který kvalitně funguje, zamýšlíte i na to. Mm, na to vhodné financování. A ty finanční nástroje, to je takové fitko pro ty příjemce, aby nebyly tedy líní, aby se snažili mít kvalitnější projekt, ty, protože musí být jaksi eh, eh, zase spleceny. A, a pak další, to sestavení těch grantů a finančních nástrojů. Ano, některé projekty jsou dlouhodobé, a dokonce Některé i překračují to období programového období, protože musí být dobře připraveny. Je třeba vše v první řadě také dostatečně prošetřit. Trvá to dlouho, takže tu nevidíme ten okamžitý účinek tohoto druhu soudržnosti, ale to neznamená, že by to neexistovalo. Někdy u některých projektů musíme počkat, abychom viděli ty výsledky. Pan Rope za zelené tu hovořil o tom, že politika soudržnosti nikdy nesplní očekávání. No tady nevím, eh, zda je to úplně správné, když řeknu, že jsou tu některé regiony, kde když máte podstatné projekty financované ze strany EU, tam jsou lidé poměrně spokojeni. Ano, všechno může být ještě lepší, vylepšit to, jak řekl třeba pan Nilsson, ano, může to být ještě lepší. Všechno může být eh, vylepšeno. To ano, to je charakter i naší samotné práce tady, když dáváme dohromady různé náhledy a snažíme se to spojit v jeden projekt a vylepšit ho, tak to se to vyvíjí. Nicméně tady hovoříme o myšlenkách, o ideálech, ty jsou krásné, ale někdy ta realita je trošku složitější a když ty pěkné myšlenky zmíněné v tomto návrhu dáte dohromady a pak jdete do nějaké venkovské oblasti v Itálii, Slovinsku, Bulgar, Bulharsku, ono je to v reálu opravdu mnohem těžší. Tam vyvstanou ty praktické problémy, které si vyžadují opravdu praktická řešení. Takže je důležité se souředit, soustředit na praktická řešení a to jsem se ve zprávě snažil. Já kolegovi děkuji za jeho připomínky, za přispění a těším se i na jeho pozměvací návrhy a myslím si, že tímto jsem víceméně pokryl všechny eh, připomínky a děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste nám umožnila toto projednat. Já vám děkuji. Chci připomenout lhůtu pro předkládání pozměvacích návrhů. Bude to v úterý 21. ledna poledne a následně budeme hlasovat v březnu, tedy doufám. A nyní tady budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Já se omlouvám, už jsem viděla, že naši pozvaní hosté přicházejí včas, nicméně náš program se spozdil. Chci ještě připomenout, že před nějakou dobou jsme se rozhodli vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o budoucích eh, výhledách politiky soudržnosti což jsou ty stavební bloky naší budoucí politiky soudržnosti. Jmenovali jsme kolegyni Westfál jako, Westfál jako spravodajku a také výzkumno oddělení jsme požádali o spolupráci a tento workshop je první částí této reálné spolupráce. A na úvod tohoto workshopu předám slovo paní Krell, která přednese úvodní slova za paní Westfal. Dass wir verspätet anfangen, weil ich habe um 11.30 Uhr mm, jsem, mluvám, že jsem trošku, budu muset dřív, protože jsem nemohla už odmítnout um, něco, co jsem slíbila. Já um, zastupuji investera, bohužel nemůže přijít kvůli onemocnění rakovinou, kde bude muset kvůli ozařování v Bruselu, bude, přijde tedy až v příštích měsících, ale požáda, budeme to sledovat a požádala mě, abych to prezentovala za ní. Toto iniciativní um, zprávu um, protože to bude příležitost pro všechny partnery, regiony, svazy, země, k první, vlastně první příležitost k výměně názorů, jak to bude vypadat s kohezní politikou po roce 2020. My jsme považovali ve výboru za důležité, aby parlament zaujal první, eh, jako první postoj. Vím, že ve frakcích již tyto práce začaly a věřím, že musíme velice eh, rychle začít zastávat zájmy parlamentu, protože zájmy parlamentu jsou v souladu s zájmy regionů, eh, občanů, kteří žijí v této unii. To znamená, že se chceme zamyslet nad tím, a k tomu slouží tento seminář, mm, mm, chceme zdůraznit tři body. Jednak otázka, jak kohezní politiku budeme v budoucnu strategicky utvářet. Mm, je důležité poukázat na to, že mm, tato kohezní politika je založena na eh, základních smlouvách, především sociální teritoriální koezi, že toto téma, na to téma se nesmí zapomenout při všech potížích, které má Evropská unie. Ehm, to je důležité mm, po roce 2020 eh, mm, Lisabonskou strategii, strategii Evropa 2020, nevím, jak se bude eh, jmenovat ta další, ale nově definovat obsahy, to by mělo být naším cílem, naším úkolem, abychom se dostali dál. Druhý bod je otázka, jak chceme tuto politiku dále zjednodušit. My jsme mm, o tom mluvili v rámci Omnibusu samozřejmě e, výsledky mm, pracovní skupiny v novém programovém období do toho budou vstupovat a pak e, budeme mít šanci na zásadní zjednodušší kohezní politiky. Důležité je v této souvislosti také a o tom jsme mm, mluvili, totiž spojení mezi kohezní politikou a jinými nástroji evropské mm, podpory. FSI je jenom částí toho. My jsme mluvili o e, například vazbeme na mm, program vzdělávání mládeže, podobné programy, jak to do budoucna řešit. Kohezní politika bude jistě součástí této zprávy. Třetí bod je otázka mm, napojení na strukturální reformu v členských zemích, makrokondicionalita, kohezní politika. Tento parlament eh, se vždy většinově vyslovoval proto, že jsme proti eh, propojení makrokondicionality a kohezní politiky Bohužel se to nepodařilo prosadit. Um, museli jsme akceptovat článek 3, tak jak je v nařízení, ale tuto diskusi budeme muset opakovat znovu a otázku od, budeme muset zodpovědět, je do jaké míry je smysluplné pro kohezní politiku další propojení kohezní politiky s se strukturální reformou členských zemích. Já vycházím z toho, že workshop eh, odpoví na některé tyto otázky. Doufám, že také přinesou nějaké odpovědi i v jiných oblastech. John Bachtler eh, bude mluvit o mm, tématech na výzvách Mm, do budoucna to se jistě nestratí. Jedna výzva to je boj proti nezaměstnanosti mládeže. I tady bude otázka, jak efektivně provázat programy, projekty v oblasti sociálních fondů, Evropského sociálního fondu s Evropským regionálním fondem, Tady je ten takový blending smysluplný s finančními nástroji, tedy ne. A mm, otázka je, jak e, to budou účastníci vidět, jak je to možné propojovat nebo ne. A také jsem chtěla ujistit, že Kerstin Westphal e, sice není osobně přítomná, ale výsledky tohoto workshopu bude přesně sledovat a těší se na diskusi s kolegy. A pracuje doma, z domova a je připravena, pokud jí chcete poslat nějaké náměty, tak přes její kalendář, eh, kancelář a eh, ona se bude těšit na další práci na této zprávě. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Doufám, že s paní Vesval všechno dopadne dobře a rádi jí budeme zasílat informace a stanoviska ke zprávě. Dnes tady pokračujeme s workshopem. Vítám všechny hosty. Děkuji vám, že jste přišli, že se zúčastníte zasedání výboru REGI. Očekáváme zvědavě vaše příspěvky. Ráda bych vás poprosila, abyste svá úvodní vystoupení omezili na maximálně 10 minut, protože chci, abychom měli více času na debatu mezi poslanci výboru Regi a vámi. Jako první vystoupí profesor Bachtler, který se s námi podělí o názory na klíčové otázky pro politiku soudržnosti po roce 2020, strategické směřování, koherentnost a výzvy. Máte slovo. Dobrý den, děkuji vám, paní předsedající, za <clears throat> tento za toto uvítání a, a možnost účastnit se této zajímavé debaty. Když se podíváme na stále intenzivnější debatu o víceletém finančním rámci, vidíme, že e, to představuje i politické výzvy. Podíváme-li se na debatu, která se odehrála do posud co se týče třeba rozpočtu zaměřeného na, výsledku, na výsledky v radě a během různých předsednictví, tak eh, z té debaty vyplynulo těchto pět otázek. Týkají se toho, jak eh, se hodnotí různé oblasti eh, výdajů, jestli je, ty výdaje plní cíle, jestli nás eh, přináší blíže občanům, co se týče relevantnosti a flexibility, jestli reaguje na nové výzvy a jestli je jednoduchá a efektivní, co se týče eh, jejího, jejich řízení. To jsou tedy vlastně ty hlavní body, o nichž také hovořila teď paní Krél. Já bych rád využil tyto otázky pro svou prezentaci a zaměřím se na ty nejdůležitější z nich. To jsou priority EU, a do jaké míry politika soudržnosti potřebuje nebo splňuje evropské cíle. Podívejme se nejprve na obecnější kontext. Z toho vyplývá, že ten kontext je zarámována, zarámován třemi krizemi, které nejsou vyřešeny nebo částečně jsou vyřešeny. Finanční krize, ekonomická krize, migrační krize – tyto krize mají dopady na ekonomickou nejistotu, větší nerovnost a otázky týkající se kulturní identity. Z toho pro mě vyplývá eh, odpověď v rámci politiky Evropy, která by se měla zaměřit na růst, solidaritu a bezpečnost. A Eh, soudržnost by měla sehrát svou úlohu v jedné každé z nich. Co se týče rozměru solidarity, podíváme-li se na politické výzvy pro politiku soudržnosti, z nejnovějších údajů vyplývá, že ekonomická, sociální a teritoriální soudržnost není menší. Naopak, na té mapě vlevo vidíme způsobilost pro soudržno, politiku soudržnosti na nejnovějších údajích HDP asi více než 50 milionů lidí spadá do nižší kategorie regionální způsobilosti. Mnozí z nich vlastně se eh, vlastně eh, dostali, dostali z přechodových regionů do méně eh, vyvinutých a tak dále. Z toho vyplývá obrovská výzva v podobě nezaměstnanosti a úkolu vytvořit eh, pracovní místa, zvláště na jihu Evropy. Tam je vysoká nezaměstnanost především mládeže. A za chvíli zazní prezentace na téma sociálních výzev, která se tomu právě věnuje. Pak je tady naléhavá výzva politické soudržnosti. Podívejme se na zkušenosti eh, z evropského referenda, které proběhlo ve Spojeném království loni. O jeho dopadech stále ještě hovoříme, ale ten graf napravo je zajímavý. Vyplývá z něj vztah mezi podílem hlasů eh, pro odchod a výše e, odměny na hlavu. Vidíme zde nepřímo úměrný vztah, to znamená chudší lidé s nižšími mzdami e, spíše hlasovali pro odchod Británie. Jedním z faktorů za Brexitem e, byl dopad stále rostoucí a trvalé nerovnosti a neschopnost institucí na to reagovat oblíbenou frází bylo nikdo, nikomu nezáleží na tom, kde právě jsme, na tom našem okrsku. A platí to pro všechny strany. Podíváme-li se na obecněji hlasování ve volbách či referendech jinde, tak nerovnost je důležitým faktorem často, který má vliv na to, jak se hlasuje. A je to součástí obecné situace, kdy mají pocit lidé, že se na ně nebere ohled. Dochází, eh, dochází ke ztrátám zaměstnání, demografickým změnám. Takže nedostatek soudržnosti a teritoriální dimenze tohoto faktoru je důležitou otázkou. Politika soudržnosti může být pouze součástí řešení výzev, které před Evropou stojí. Ale vzhledem k povaze teritoriálních rozdílů, o nich jsem se zmínil, potřebujeme větší evropskou solidaritu, která reaguje právě na tu nerovnost mezi různými územími. A politika soudržnosti má podporovat cíl solidarity a měla by podporovat i širší strukturální reformy a růst. Větší důraz by se měl klást na teritoriální rozměr. Měla by to být politika, která vyrůstá z místa a především by se měla zaměřovat na eh, nejvážnější teritoriální výzvy. Existuje i důležité propojení s debatou, jak už také řekla paní Krell, o ekonomické správě. A eh, z té debaty vyplynulo i, že politika soudržnosti musí, musí aktivněji posilovat strukturální reformy. Je potřeba si také uvědomit, že toto už politika soudržnosti činí. Asi dvě třetiny relevantních doporučení pro jednotlivé země eh, padly tedy, eh, zazněly eh, v té politice soudržnosti a další při, eh, přibývají. Ale přesto máme ještě před sebou úkoly eh, v podobě prosazování a dosahování větší koherentnosti. Takže rozhodně by se měla ekonomická zpráva a politika soudržnosti více propojit, ale oběma směry. Proces semestru by měl brát více v úvahu teritoriální dimenzi a i politiku soudržnosti samotnou. Co se týče té druhé otázky, o níž jsem hovořil, to, jsou, a to je efektivnost výdajů a výkonnost politiky soudržnosti. Když jsme e, o této otázce hovořili před 6-7 lety, e, tak e, situace byla jiná. Teď vidíme, že tato politika je do velké míry efektivní, že produkuje výsledky plní politické cíle a poskytuje širší přidanou hodnotu. Na to bychom, to bychom neměli ztrácet ze zřetele, když uvažujeme o dalším nastavení této politiky a jejím provádění. Je příznačné, že co se týče debat o rozpočtu zaměřeném na výsledky, předseda komise a bývalý komisař pro rozpočet, když eh, citoval a výsledky toho, co se má zlepšit, tak ty příklady, o nich hovořil, vždy pocházely z politiky soudržnosti. <clears throat> Také si musíme uvědomit, že ne všechno se povedlo, ne všechno je skvělé, co se týče efektivity a že se výkonnost a dosažené eh, výsledky této politiky liší stát od státu. Je to částečně způsobeno i přetrvávajícími slabinami této politiky v institucionálním kontextu, rozdíly mezi alokaci, alokacemi zdrojů a také správní kapacity. Kondicionalita ex ante zajistila důležité strukturální a institucionální reformy, což vyplynulo i e, z předchozích studií. Zaznívají i e, argumenty pro posílení kondicionality v budoucnosti, ale my musíme využít zkušeností z tohoto období. A ta kondicionalita musí být relevantní, co se týče strukturálních investičních fondů, měly by odpovídat regionálním, e, regionálnímu kontextu, měly by vytvořit trvalé změny institucionální politiky a měly by spíše motivovat, než být založeny na sankcích. A to je všechno také součástí úsilí o budování administrativních kapacit, které proto potřebujeme. Třetí otázka se zabývala tím, jestli je ta politika blízká občanům. Můžeme odpovědět ano i ne. Někde vidíme velké povědomí a e, uznání, politiky soudržnosti, ale v jiných zemích je tomu úplně opačně. Nedávno jsme si přečetli ve Špíglu, německém časopise, eh, Špígl otiskl řadu kritických článků na téma politiky soudržnosti v uplynulém období, ale v jednom z nedávných vydání píší, že po Evropě eh, jdou z Bruselu peníze eh, na řadu projektů a nikdo si toho nevšímá. Bylo by dobré si uvědomit, že peníze z Bruselu jsou dobrou věcí. Stojí za to si uvědomit, kde tedy, odkud tedy pocházejí ty smíšené pocity, co se týče této politiky. Jednak ty země, které jsou čistými přispěvateli, mají pocit, že se těmi penězi plítvá a e, také e, co se týče postupu e, udělování absolutoria o rozpočtu, také vysílají nedobré signály. To jsou důležité dvě debaty a v budoucnu v těchto debatách, myslím, bychom se měli zaměřit na to, jaké dopady může, být, může mít tón těchto debat. Hlavní eh, dluh ale máme v komunikaci a jakým způsobem vůbec můžeme komunikovat eh, politiku soudržnosti, jak tuto komunikaci zlepšit. Další otázkou je to, jestli výdaje jsou dostatečně pružné, aby reagovaly na naléhavé výzvy. Eh, tady má politika soudržnosti těžký úkol, protože existují argumenty, že jednou z, jed, jednou z jejich ctností je to, že je to politika dlouhodobá, že je předvídatelná a zaměřená, tedy dlouhodobě. To dlouhodobé zaměření je jedním z pozitiv. Ale i přesto by měla být schopná reagovat na nově vyvstalé změny. Na eh, obrazovce vidíte řadu možností, eh, jak zabudovat více flexibility do politiky soudržnosti jednak na úrovni programu, na úrovni národní i na úrovni EU, ale to má různé, e, různá pozitiva a různé slabiny. E, záleží na tom, jestli je ochota na různých úrovních přesměrovávat financování a jestli také vzniká přidaná hodnota na evropské úrovni. Máme zkušenosti z, minulost, z minulosti. E, došlo k určitému přelomu v uplynulém období máme i zkušenosti Eh, z období 2000 až 2006 s, eh, s výkonnostní rezervou a konečně z toho posledního období 2007 až 2013 EU poskytla značnou možnost eh, pružnosti pro programy, aby reagovaly na krizi. A z toho vyplynuly různé, tedy smíšené zkušenosti. Myslím, že nejvíc flexibility nebo nejvhodnější Flexibilita by byla mít rezervní politiku na evropské úrovni. Eh, v 90. letech minulého století vznikla řada evropských iniciativ a z nich i tedy eh, byla řada pozitivních zkušeností, na něž bychom mohli navázat. Poslední otázka se týká toho, jestli zpráva výdajů je snadná a eh, účinná. Myslím, že je to achilovou patou politiky soudržnosti, protože eh, často tedy ta zpráva eh, té politiky není ani snadná, ani efektivní, eh, což znovu poukazuje na význam té práce, která probíhá teď už několik let. Z čeho vzniká ta složitost? Jednak máme za sebou 25 let zprávy politiky, která zavádí často z dobrých důvodů eh, řadu vrstev pravidel, která jsou ovšem velice obtížná pro eh, tedy eh, absorbování ze strany regionálních a místních orgánů. Z toho vyplývá takové začarované, začarovan, takový začarovaný kruh kontrol a složitosti kdy tedy vlastně parlament, rada, komise, účetní dvůr poukazují na chyby, což odpovídá jejich eh, odpovědnosti, ale to vede k dalším požadavkům na kontroly a z toho vyplývá požadavek členských států eh, na eh, vedení, co se týče interpretace, to znamená, služby komise mají více práce a zavádějí další a další postupy pro tuto interpretaci a každá změna je spojována s nejistotou a rizikem, administrativními chybami a z toho vyplývá tedy zvýšená chybovost. Eh, prolomení eh, takového začarovaného okruhu není nic snadného a Marek Gillen eh, posléze o tom bude hovořit, ale myslím, že máme problémy na dvou úrovních. Za prvé, zjednodušení pravidel, Hovoří se o jednotném, eh, jednotné sadě, tedy prostě pravidel eh, pro různé věci. To všechno by mohlo usnadnit úkol eh, provádět financování, ale možná to nebude stačit pro členské státy s malými alokacemi, které se domnívají, že nákladová efektivnost politiky soudržnosti se mění a že náklady na zprávu eh, těch zdrojů převyšuje hodnotu těch zdrojů. A tady bychom měli zvážit otázku radikálnější změny, jestli bychom měli nějakým způsobem zeštíhlit tedy eh, to řízení, eh, aspoň v některých členských státech, třeba na základě menšího rizika, menšího počtu kontrol z Evropské unie, z komise, nebo zavést národní implementační pravidla, národní audity a nebo jestli máme pokračovat dál v intenzivních kontrolách dodržování pravidel pro státní podporu. To všechno zní možná jednoduše, ale převést do praxe to není eh, vůbec snadné. Závěrem chci říci, že klíčové otázky z eh, politiky soudržnosti spadají eh, pod těchto pět tedy témat jestli eh, potřebujeme posílit teritoriální dimenzi, jestli potřebujeme více harmonizovat ekonomickou zprávu a politiku soudržnosti na základě relevantnosti, propojení a koherentnosti, jestli bychom eh, měli posílit a přizpůsobit eh, kondicionalitu ex ante, jakým způsobem účinněji komunikovat, změnit narrativy, jestli potřebujeme větší flexibilitu v politice soudržnosti, jak toho dosáhnout, jestli rezerva na evropské úrovni je tím optimálním způsobem a v neposlední řadě, jestli bychom měli diferencovaněji přistupovat k jejímu řízení. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you, professor. Já vám děkuji, pane profesore. To byl opravdu kvalitní počátek vašeho work, našeho workshopu a další prezentace integrované užívání fondů strukturálních investic pro řešení sociálních výzev. Tady máme dva řečníky k této prezentaci, pan Livarlet a pan Briňany, takže máte slovo. Ještě bych vám ráda připomenula, abyste byli stručnější, abychom měli ještě prostor pro naši diskuzi. Ano, já se maximálně vynasnažím. Děkuji za pozvání, jsem Nikola Briňany a společně s kolegou Levarletem představíme naše předběžná zjištění, probíhající studie o strukturálních fondech a řešení krizi. Takže já začnu tu prezentaci. Některá tvrzení a údaje v podstatě potvrzují to, co předkole, předřečník tady již představil, tedy jaký je stávající situace Unie ve věci sociálních výzev. My jsme se rozhodli, že jako referenci pro ty ukazatele Eurostatu použijeme ukazatele z Eurostatu, protože považujeme za velice užitečné, že nepoměřují jenom chudobu, ale také materiální deprivaci a potíže v přístupu třeba k pracovním příležitostem. Takže tyto údaje prokazují eh, to, jaká je stávající situace v EU. Jsou to ta nejoktálnější data z Eurostatu. Takže jak vidíte z té modré e, linie, na konci roku 2015 víc než 118 eh, milionů obyvatel Unie ohrožovala chudoba či sociální exkluze. Jak prokazuje graf, eh, ty počty se snižují, tedy ten počet obyvatel ohrožených chudobou Doufal tedy, že ten vrcholek byl v roce 2012. Nicméně, když zvážíme ty počáteční cíle ze strategie 2020 a z pokud se potvrdí tedy ty stávající tendence, že budou pokračovat, tak na konci roku tu budeme mít nějakých 110 milionů ohrožených obyvatel, což představuje nějakých 14, o 14 milionů více, než se očekávalo. Taková je tedy stávající situace. Co nám dále říkají statistiky, že tato rizika jsou zejména relevantní u konkrétních kategorií, tedy dlouhodobá nezaměstnanost, starší pracující, pracující s nízkými kvalifikacemi, ženy, děti, mladí lidé, etnické minority, lidé s postižením a chronickými zdravotními problémy, no a v neposlední řadě migranti. Navíc statistiky také eh, hovoří o tom, že obecně problémy napojené na sociální vyloučení eh, vyplývají z těch komplexních územních vzorců. To znamená, máme tu území či země, kde ty výzvy jsou zejména soustředěné na ty venkovské oblasti a pak jsou tu zase jiné situace po Evropě, kde tyto problémy se zejména vyskytují ve městech. Pak eh, co zase vyplývá ze statistik? Eh, také to, že určité problémy, eh, to znamená otázky z migranty zase, jsou nejpalčivější ve městech, kde je tedy nejvyšší koncentrace. To jsou takové tedy obecné závěry vyplývající ze statistik. A nyní tedy konkrétní témata, které pokryla naše studie jaké jsou stávající odpovědi, eh, tedy reakce ESIF na tyto výzvy. Jak víte, z těch jedenácti tematických cílů je řešit právě otázky sociálního vyloučení orgány mají zájem investovat do projektů, které jsou schopny snižovat sociální nesrovnalosti, tak měli příležitost vybírat a alokovat ty fundy podle právě tematických zaměření. No a tento graf prokazuje to, jak ty přidělené výdaje na období 2014 až eh, 2020 vypadají. Tady zaznamenáme, že přibližně nějakých 62 miliard eur bylo přiděleno podle tematického cíle 9, což není ta nejvíc přidělená tematická oblast, jsou tu jiné oblasti, které získaly větší míru financování, nicméně přibližně nějakých 14 celkového rozpočtu bylo přiděleno pro přímý boj proti sociální exkluzi. Zajímavé je také to, že tyto fondy nejsou alokovány jenom ze sociálního fondu, to je ta fialová část, ale také z ERDF a z EDFFP e Což je tedy zajímavé. Což eh, eh, nás vede k, tedy k té konkrétní otázce, která byla základem studie, tedy jak ty možnosti nabízené podle stávajícího nařízení a ESIF e, umožňují řádně využívat ty e, prostředky, to znamená mít nějaké integrované akce financované z více fondů nebo mít nějaké inovativní postupy pro určité e, teritoriální zásahy, nebo se zabývat možnostmi koordinace ESIFu s jinými nástroji ze všech těch tedy možností my tady uplatnit integrovaný přístup a podívat se, jak toto tedy reaguje na ty sociální potřeby. Co tedy vyplývá z této studie, je to, že se zdá, že právě tyto postupy používají nejrůznější orgány, aby poskytly dodatečné financování, aby financovali dodatečné projekty, které tedy jsou opravdu relevantní i pro tu oblast devítku, aby splnili tedy ty cíle zredukování nesrovnalosti. Takovými typickými příklady ehm, projektů financovaných ze strany SF i jiných jsou například aktivity z tématické oblasti 8, to znamená poskytování větší míry služeb pro zacílené skupiny, aby třeba měli více pracovních příležitostí, anebo jsou tu jiné příklady z ERDF, třeba menší infrastrukturní projekty, snižování redukce exkluze v konkrétních venkovských oblastech. Dále jsme také zaznamenali, že u některých oblastech kde ERD se implementuje, tak jsou tu určité aktivity na snižování nebo redukci určitých problémů z té oblasti sociální exkluze. Navíc v některých zemích zaznamenáváme určité koordinační mechanismy, které se tam zavádějí, aby se zajistila právě koordinace mezi dostupnými fondy a pak tedy řeš, cílené řešení některých sociálních problémů. A pak na závěr, což je možná asi to nejzajímavější zjištění v tuto fázi, že eh, to bylo mnoho případů, kde Určité inovativní akce v oblasti eh, městského vývoje jsou financování eh, ze strany RDF a to umožňuje právě vyřešit některé konkrétní problémy sociální exkluze, například eh, in, inovativní iniciativa pro akce v městské oblasti a to se zaměřuje na řešení konkrétních problémů ve věci sociální exkluze. Abych tedy zhrnul některá ta klíčová zhrnutí tedy z té studie, ten multidimenzionální charakter ve věci sociální exkluze se potvrzuje, že ty fondy mohou řešit problémy tím, že se bude tedy investovat v, tom širším, v té širší škále problémů. To znamená, ta mnohostranná charakteristika se zdá, že tedy funguje, eh, že je to právě to nejvhodnější pro řešení těchto problémů. Navíc naše analýza také potvrzuje i ty komplexní územní vzorce. Eh, vidíme tu tedy opravdu, jak je třeba zacílit tady na ty problémy, eh, že některé jsou spíše charakteristické pro venkovské oblasti, jiné zase právě pro ty velké městské oblasti. No a na závěr ještě Ono tomu může být zřejmé, ale u některých eh, případů jsme zaznamenali, jak pro místní, regální a národní orgány to rozhodnutí alokovat nebo realokovat prostředky, aby se přímo řešily problémy napojené na sociální exkluzi, může být opravdu obtížné, zejména co se týče takového veřejného přijetí ze strany občanů, tedy je třeba to odůvodnit, tyto výdaje z rozpočtu. Například u té tematické oblasti 9 eh, tam eh, by to mohlo vést třeba k následnému snížení zase eh, prostředků v jiné oblasti. A to je třeba odůvodnit. A také jsme se tedy snažili připravit určité podklady pro diskuzi, nejen co se týče kohezní politiky, ale zejména na to, abychom si odpověděli na otázku, jak je tedy relevantní navýšit nebo doplnit to eh, základní financování z ESIF. Eh, takže to jsou takové určité vstupy z naší strany. A dalším závěrem ze studie je, že když se posílí ten mnohostranný charakter, tak eh, umožníme orgánům investovat také do projektu kterými vyřešíme ty oblasti a problémy sociální exkluze. To znamená jakýkoliv druh podpory, ať je to oblast IT, IT nebo jiných oblastí, prostě cokoliv e, takového je vítaného. A možná už tady něco opakují, co zdůraznil i profesor Butler, zjednodušení a flexibilita fondu je relevantní. To znamená, dodatečné fondy mohou být poskytnuty jako podpora pro řešení sociální exkluze, ale je třeba zajistit, aby ty fondy byly flexibilní a podobně, a aby tu byla možnost vypracovat nějaké zjednodušené Um, možnosti. To by možná orgány uh, řídící ESIF mohli zvážit, protože to nám pomožní nejenom implementovat ty fondy rychleji, ale také navýži, navýšit zviditelnění a zároveň transparentnost při financování. No a pak uh, tedy Samozřejmě je tu ten obecný problém, to přijetí ze strany občanů, zejména u určitých cílových skupin, které jsou zejména tedy um, postižení eh, problémem sociální exkluze. To by si asi vyžádalo ještě podporu ze strany EU, například eh, když se definují eh, další priority pro konkrétní cíle. To může pomoci regionálním orgánům tak nějak jednodušším způsobem pak alokovat ty prostředky. Stejně tak, když se více zapojí všichni místní aktéři, může zjednodušit samotnou implementaci projektů v terénu. A pak eh, úplně na závěr, vzhledem k tomu, jak je relevantní tato inovativní iniciativa, tedy tento druh financování v oblasti rozvoje, tak eh, když se posílí i ta pozornost, která se věnuje problémům sociální exkluze, tak eh, to může usnadnit pak provádění dalších dodatečných uh, projektu, aby se opravdu vyřešila tato otázka, eh, tato závažná problematika, jak jsem zdůraznil již na úvodu. No a těším se na vaše eh, dotazy. Děkuji vám a nyní tedy budeme pokračovat eh, s další prezentací a to je podpora Evropských strukturálních investičních fondů a na základě Country Specific Recommendation a strukturální reformy v členských státech. Máme tu paní Adrianu Sukovou Toševu společně s panem Andreou Čifolilim, takže prosím, máte slovo, vy rozhodnete, jak si mezi sebou rozdělíte čas. fact, uh, eh, Děkuji. Já mám eh, ještě minutku, než prezentuju tu studii. My jsme um, mm, pustili řadu studií, abychom analyzovali implementenci. Pět bylo dokončeno, šest probíhá a tato o podpoře fondů ESI implementace specifických doporučení bude finalizována v březnu. Takže toto jsou uh, um, komentáře, kter, se kterými přišli naši kontraktoři. Také máme studie, které budou dokončeny ke zjednodušení finančních nástrojů, koordinace, alternativní um, dodávky a výsledky těchto studií budou do mm, možností Komise pro financování po roku 2020 a pomohou s přípravou hodnocení dopadu a návrhům legislativy. Ve studii o podpoře ESI Fund k implementaci eh, strukturálních reform a doporučení jsme identifikovali dva hlavní cíle. Jednak v posouzení toho, zda ESI fondy přispěly k implementaci strukturálních fondů a za druhé po naučení pro mm, období po roce 2020. Naše analýza ukázala, že 75 strukturálních výzev, mm, které budou vyžadovat evropské investice, možnou podporu fondy EFSI. Znamená to, že CSR jsou dobrým základem pro programování jenom 30 strukturálních výzev není možné ehm, podpořit z eh, těchto fondů. Eh, jsme připraveni na další ehm, mezi strukturálními fondy a semestrem. Vyslechla jsem zajímavé ehm, myšlenky, jak um, čelit výzvám do budoucna a tento seminář je pro nás důležitý. Máme řadu uh, setkání na různých fórech pro hledání nejlepší cesty, mm, uh, právaření legislativy a nejlepších implementačních mechanismů, co nejjednodušších. Mm, dámy a pánové, já se jmenuji Andrej Čifolíny a moje společnost provádí analýza a hodnocení pro Evropskou komisi, regionální i e, stát, centrální vládu i parlament. Já, vzhledem tomu, že paní Suková velice přesně popsala obsah naší studie, takže já přejdu Mm, tady k tomu obsahu. Součástí, eh, jako, cí, jako část evropského semestru, Country Specific Recommendation neboli CSR mm, dávají cílenou politickou, politická doporučení členským zemím. Eh, souvisí především s, mm, jsou to především cíle, které souvisí s eh, cíly politiky. E, předpokládají se v e, zprávách podle zemí, e, zdůrazňují potřeby strukturálních reform. Kdykoliv zmíním strukturální výzvy, mám na mysli jak CSR, tedy doporučení, tak další potřeby reform vyplývajících se z country reports. Jak bylo řečeno, hlavním cílem studií je posoudit, zda a jak Ehm, tyto výzvy eh, v rámci semestru jsou zohledňovány v programu MECH na 2014 až 2020. Co se týče role ESI fundů, tak um, a po naučení pro přípravu období po letech 2020. Ehm, za roky 2012 až 2015 eh, nejvíce relevantní pro přípravu Eh, operačních programů 2014 a 15. V tomto období jsme zjistili, jsme, zjistili, jsme našli 1500 strukturálních výzev. Z toho dvě třetiny, asi 1092, jsou relevantní pro fondy ESI. Ty výzvy jsou formulovány různě. Některé mají krátká přesná doporučení, některá jsou dlouhá a obecná. průměru 50 doporučení každý rok v podstatě opakují výzvy z předchozích let. Proto, i když semestr je každoroční proces, ta doporučení jsou v reálu dlouhodobá. Méně než třetina celkových strukturálních výzev vyžaduje regulační změnu, například nové zákony, nové nařízení. Podobný eh, počet výzev vyžaduje investice. Například investice do dopravu, energetiky, pracovního trhu, eh, infrastruktury. 47 hmm, vyžaduje eh, směs investice a regulačních změn. Proto, když schneme modré a červené části, můžeme říci, že více než 73 doporučení, které vyžadují do jisté míry investice, tak pak mají ESI fondy potenciál. Jaká jsou doporučení Eh, z toho procesu semestru. Distribuce strukturálních výzev podle politických oblastí ukazuje, že aktivní trh práce a síťový průmysl jsou nejdůležitější téma. Pak vzdělání, institucionální kapacita, biznis a inovace, příklady aktivních Eh, strukturálních změn na trhu práce eh, obsahují potřebu aktivace, eh, podpory aktivace, participace na trhu práce, integrace mladých, výzvy, které souvisí se síťovými průmysly, průmyslem, například podporu investic, efektivita, konkurence mm, v celé řadě oblastí. Takže co jsme zjistili ohledně sladění eh, semestru a fondů ESI? Programační dokumenty, poziční dokumenty, operační e, programy. Semestr byl východiskem pro výběr priorit, především ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu, eh, fondu Evropského fondu regionálního rozvoje. Je tady sladění mezi problémy odhalenými mm, v semestru a politickými oblastmi řešenými fondy ESI. EU musí zajistit, aby to sladění nebylo jenom na papíře, ale mělo výsledky, co týče reform. Takže schrneme, jaké jsou specifické prvky tohoto přístupu. Ten semestr je výroční proces a v praxi, jak jsme řekli, ta doporučení se opakují, vyžadují dlouhodobé reformy, třeba až pět let jako minimum. Mm, strukturální výzvy jsou mm, definovány vágně, často tam nejsou žádné cíle, není jasné, jak členské státy mají sledovat. Na druhé straně ESI fondy jsou řízeny víceletým procesem, mají dlouhodobé cíle. Fondy se stále více používaly na řešení negativních důsledků krize, zajištění pracovních míst a pomoc firmám, které měly problémy. Tato potřeba omezovat efekty krize, z znesnadňuje strukturální změny. E, Kohezní politika je také teritoriální a každé teritorium nebo každé, každá oblast má své výzvy, které nejsou nutně koherentní s výzvami pro celou zemi. Dosážení rovnováhy mezi těmito přístupy je náročné. Na jedné straně, co se týče ESI, máme subsidiaritu, víceleté řízení, klíčovou roli mm, privátních veřejných eh, partnerů při identifikaci priorit. A dále máme mm, mm, top-down proces semestru. Obojí by mělo podporovat kohezi v Evropě, abychom dosáhli efektivnějšího sladění. Je třeba přizpůsobit eh, jak proces semestru, tak proces fondů ESI. Jaká jsou teda návrhy na eh, období po roce 2020? V tom semestru je důležité, aby bylo více koherence eh, v obsahu strukturálních změn, přesnější cíle by se měly stanovit například víceletá doporučení, monitoring. Ehm, mluvíme o změnách, které eh, v nejlepším scénáři budou vyžadovat několik let. Větší pozornost regionálním výzvám. Je to klíčové pro mm, angažovanost mm, národní orgány a um, Ehm, přiblížit se k občanům. Dále by se měly zaměřovat na některé prioritní reformy s ohledem na dostupné zdroje v zemi nebo regionu. Příspěvek k reformám musí být monitorován a hodnocen, pokud chceme zajistit, aby, že výsledky budou dosaženy. Například explicitní cestovní mapa definovaná členskými státy v konzultaci s regionu spojení národních a regionálních zdrojů. Takže konečný ne, vlastně poselství je, že současný přístup koordinace politik to funguje rozumně, ale je možné zlepšovat synergie eh, mezi evropskými národními politikami, především ve vztahu hm, po roce 2020. Propagace, angažování a eh, hm, Eh, ze stran, větší angažovanost ze strany občanů. Děkuji vám. A nyní budeme pokračovat. Eh, slovo dostane pan Mori Milent. Eh, to je cestovní mapa komise pro balíček po roce 2020. Děkuji, pane paní předsedkyně. Ehm, Výhoda je toho, že jsem poslední, je v tom, že někteří předžitníci už řekli část toho, co jsem e, říkal. Místo toho, abych hovořil velice obecně o tom, kde se v tom procesu nacházíme, protože to všichni víceméně víte, tak to nastíním jenom v obrysu. My se chystáme připravovat další víceletý finanční rámec. To bude takový základní rámec pro další legislativní návrhy, které z toho budou vyplývat. Součástí tohoto procesu bude také relevantní hodnocení dopadů, které bude propojeno s nezbytnými konzultacemi s veřejností Eh, harmonogram ještě není připraven, ale chci pohovořit o některých otázek, přesně jak řekla paní Krel. Na začátku máme fórum pro soudržnost v červnu a budeme chtít připravit sedmou zprávu o soudržnosti eh, na podzim letošního roku. Takže tolik, jak si stojíme teď. A eh, za komisi chci poukázat na škálu vstupů, zdrojů a které používáme při tvorbě budoucí politiky. Jedním z východisek e, samozřejmě je se maximálně poučit z minulých zkušeností, u příkladu ex post hodnocení programu e, v období 2007 až 2013. Ta hodnocení e, byla zveřejněna nedávno Máme řadu studií, o nichž také už byla řeč, některé jsou hotové, některé probíhají. Máme řadu konferencí a workshopů, jako je třeba tento. Máme také eh, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení, k tomu se ještě vrátím a také nadále spolupracujeme s řadou dalších organizací. Debaty a výměny probíhají s dalšími institucemi EU. Máme rozpočet e, zaměřený na výsledky, máme probíhající e, strukturovaný dialog e, s partnery fondů ESI a, jak už jsem řekl, proběhne také konzultace s veřejností ve vhodnou dobu. Když se teď vrátím k těm studiím, Rozdělím to do třech eh, oblastí. Měli jsme tedy čtyři počáteční eh, eh, studie, které se zabývají programováním pro roky 2014 až 2020, které vycházejí z kondicionality rámce pro výkonnost partnerství. Máme jednu konkrétní studii, která bude užitečná a to je dopad četných prahů a studií, které byly vypracovány v uplynulých programovacích obdobích, abychom zjistili, jaký měli dopad. Často totiž vidíme v tom regulativním procesu, když vyjednáváme o dalších pravidlech, je taková tendence, že když se řekne, že potřebujeme nějaký práv či strop, tak máme studie, které také zkoumají, jestli by takové Prahy a nebo stropy pomohly dosáhnout kýženého cíle. Takže tady v tomto směru máme šest eh, probíhajících studií, které budou chtít obohatit eh, budoucí hodnocení dopadů a nastavování politik. Teď, co se týče té skupiny na vysoké úrovni. Ta skupina se náhodou eh, schází i dnes a pracuje ve dvou eh, fázích. Nejprve proběhlo asi pět nebo šest eh, setkání, která mapovala stávající situaci a zamýšlela se nad tím, jaké modifikace změny a zdokonalení eh, by bylo možné učinit teď. Především se zabývají zjednodušeným, zjednodušení náklady, zjednodušením financování pro malé střední podniky, finančními nástroji, a tak dále. To bude všechno součástí nařízení Omnibus. A potom také poukázali na některé počáteční návrhy, které asi nebudou eh, dobré zavádět, zavádět v polovině programovacího období, spíš přijdou v potaz po eh, období 2020. Takže také se tato skupina bude zabývat tímto obdobím po roce 2020 a bude řešit stále stejná témata, jaká už jsme eh, zaslechli od předřečníků. Půjde o to eh, vypracovat sérii doporučení během letošního roku, které se také potom vezmou v potaz během této debaty. Závěrem chci upozornit na řadu bodů, Většinu z nich znáte také z uplynulých prezentací. možnosti a otázky, které vyplývají ze studií a debat v celé Evropské unii. Máme tady otázku flexibility, potřebujeme vyvážit dlouhodobý strategický přístup, který je typickou vlastností politiky soudržností a také eh, nezbytností eh, být schopen reagovat na krátkodobé události. A potom obecná otázka výkonnosti a dosahování výsledků. Na to se stále více budeme zaměřovat v období od roku 2014 a výzva, které čelíme, že tak i pro přípravu pro období po roce 2020 ta příprava bude muset být hotova již na základě zkušeností z tohoto období. Co se týče ekonomické zprávy a strukturálních reform, mnoho jsme slyšeli o posílení propojení mezi nimi a to základní, což myslím tady nezaznělo, a především to zaznívá ze strany komise, že pokud ty strukturální reformy nebudou provedeny, jak si budeme moci být jisti, že eh, poskytnuté financování je skutečně eh, tedy jde správným směrem a je využíváno co nejefektivněji. To je vlastně to hlavní, oč nám běží. Potom zjednodušení, v tom budeme pokračovat, každý rád hovoří o zjednodušování je tady určitá dichotomie, která se spojuje s touto otázkou. A velice by mě zajímalo, co si o tom myslejí eh, poslanci Evropského parlamentu. My slycháme z řady regionů Evropy, že ten balíček 2014 až 20 eh, pro eh, politiku soudržnosti je příliš složitý, Eh, eh, složitý, byrokratický a tak dále, ale že se na něm hlavně nemá eh, nic měnit, protože je lepší tedy se potýkat s tím nepříjemným, co již znají, než aby ještě se jim něco měnilo. Pak jsou tady protinázory, které říkají, že není možné pokračovat v chybách, o kterých víme, a že je potřeba věci změnit a zlepšovat. Takže tyto dva argumenty se vlastně potýkají vzájemně. A z řady členských e, států, především těch malých e, příjemců, e, je tady žádost o diferenciaci, možnost přizpůsobit se realitě. To je velice základní otázka, jak vlastně aplikovat stejná pravidla pro Eh, Lucemburg 25 milionů eh, euro a Polsko 80 miliard euro. Jakým způsobem vlastně se přizpůsobí této zcela rozdílné situaci? A eh, dalším tedy aspektem, o kterém hovoří příjemci, je stále, jsou stále se měnící pravidla, přístupy, Eh, k financování, k realizaci programů, k využívání peněz. Zase je důležité vysvětlit, že i fondy eh, ESIF, eh, i když jsou propojeny, mají různé priority, různé poslání, některé, něco z toho vyplývá i ze samotných zakladacích smluv. Ta otázka diferenciace vlastně ta se bude více eh, diskutovat i příští rok, kdy se budeme více eh, zabývat tím, jestli bude možné diferencovat to, jak ten systém realizujeme, jak využíváme finance. Vždycky půjde o to, jak zmaximalizovat prospěch a užitek eh, z evropského financování obecně. Nejenom třeba pouze v rámci fondu ESIF, ale i co se týče dalších Eh, fondu třeba fond pro migraci, eh, což je fond, který je stále relevantnější. Děkuji vám. Děkuji. To tedy eh, byly naše dnešní prezentace. A teď vím, že jistě budou poslanci výboru pro regi mít otázky. Máme čas do 12.30. Takže kdo se chce na něco zeptat, a potom doufám, že také budeme mít příležitost vyslechnout odpovědi. A kdo začne? Pan van Nistelrooy. Oh, I'm, I'm eager to... Já s velkým zájmem těším na tu debatu o dalším programovém období a na to, jak tedy zajistit tu tranzici. Je to zajímavé období, máme to zemětřesení, Brexit, prostě uh, Eh, je to opravdu velice komplexní eh, situace. A pak je také důležité se podívat také na ty původní názory ve skupinách a podívat se, jak eh, se tomu věnujeme na všech frontách. Takže má otázka na odborníky je následující. My jsme připravili Lisabonskou smlouvu a teritoriální soudržnost, no a následně tedy to bylo jediné přispění, které bylo tak nějak ze široka přijato. Je možné tedy se nyní tak nějak zamyslet nad tou dimenzí eh, v, tom, v té zprávě o kohezi, se jaksi parlament vyjádřil, že to nebylo dostatečně vyjádřeno, takže říkám, že tady to propojení Evropy mezi těmi eh, hodně vyvinutými a méně eh, vyvinutými oblastmi závisí na spolupráci na nejrůznějších úrovní, vládní, mezivládní, národní, regionální a je důležité se podívat i na jiné nástroje, jako třeba Horizon 2020, tedy ehm, výzkum, znalosti, ekonomika. Je důležité se dozvědět ještě více o soudržnosti a v konečném důsledku pak mít velice fragmentovaný rozhodovací proces v Evropě může být ještě horší. Co je tedy klíčové? Jaké je přispětí? přispění pro kohezi, tedy třeba otázka solidarity. Soustředit se na solidaritu spíše než tedy na ten konečný výsledek. Jaké je přispění soudržnosti k tomu celkovému masterplánu Evropy? A, a já tady si kladu osobně tu otázku, myslím si, že tím by se koheze mohla ještě posílit po Brexitu, protože Evropa nemůže být fragmentována, ani nebude fragmentována. My víme, potřebujeme větší rychlost a potřebujeme být všichni pohromadě, takže je to takové okno příležitosti, ale v první řadě musíme vědět více o kohezi Musíme o ní více vědět, lépe ji chápat, vědět, jaké jsou výsledky a také více chápat vše to, co projednáváme o EFSI, o jiných nástrojích, o tom, jak je to vše spojeno. Takže můžete pohovořit o té teritoriální dimenzi a o synergii investic. To může posílit i tu naši politickou debatu. Alespoň to očekávám. Děkuji. Ano, budeme pokračovat s rozpravami, až budeme pracovat na naší zprávě z vlastní iniciativy. Paní Vana, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem za velice zajímavé příspěvky i rozdělení um, distribuci zdrojů, to je velmi důležité mít ty podklady a mm, chci eh, popřát všechno nejlepší také paní Westfal. Ehm, nejdůležitější cíle této zprávy diskusí o budoucnosti kohezní politiky byly definovány na jedné straně. Pan Van Distelrooy řekl, že posílení teritoriální dimenze podle Lisabonské smlouvy, no, také ekonomické sociální koheze, ale ehm, zmenšení regionálních eh, rozdílů. Souvisí s posílením mm, solidarity. Také jde, mm, o to jde také v souvislosti s budoucností kohezní politiky nestratit tu solidaritu, zachovat to. Pan Bachtler hovořil o sociální dimenzi, bezpečnosti, jistoty, boji proti sociálnímu léčení, bídě, nezaměstnanosti. Já chci zmínit jednu dimenzi, která tady trošku přišla zkrátka. My víme z té šesté z kohezní zprávy, že v mnoha evropských regionech investice přes strukturální fondy jsou jediné veřejné investice na boj proti krizi. A tato dimenze nesmí e, přijít zkrátka. Také mm, jasně vyplynulo z příspěvků komise propojení kohezní politiky na makroekonomickou kondici tu strukturální reformy, my se samozřejmě proti tomu stavíme kriticky, jak víte, protože tady je rozpor obrovský eh, proti, eh, si to protiřečí ty cíle. Jednak máme výdobydek, mm, cíle mm, Evropě 2020, ochrana klimatu, boj proti bídě, mm, Zaměstnanost, vzdělání, to jsou jasně kvantifikované cíle. Kohezní politice samotné je jedenáct cílů, některé souvisí tedy jsou sociální dimenzi, ale současně tady rozpor v praxi, že pakt růstu a stability a konsolidace rozpočtu Evropské unie jasně jde jiným směrem. Má jiný efekt. A tady potřebujeme silnější, ehm, tu silnější vezvu právě vidíme kriticky. Ještě chci zmínit jednu čtvrtou důležitou dimenzi, to je jsou stru- potřeba strukturální reformy kohezní politiky. Posílení úspěšných prvků. Hmm. Pak jsou tady některé návrhy, které mm, zmínili řada řečníků, týká se zjednodušení flexibility, chci dodat, že mm, mm, boj proti korupci, ehm, mm, um, snižování chybovosti, větší transparentnost. Také jsme o tom včera diskutovali, když výbor dělal zprávu posílení principu partnerství, spojení s občanskou společností, lokální, regionální orgány, sociální partneři Moje otázka je ale konkrétní a také poměrně eh, je eh, lze odpovědět stručně. Ehm, řečníci se tady jmenovali sociální dimenzi. Ehm, co by pro vás bylo nejdůležitější z těch návrhů? Ten nejdůležitější strukturální návrh, aby charakter, solidární charakter kohezní politiky, sociální dimenze byla posílena aby kohezní politika lépe a efektivněji ehm, reagovala na cíle boji proti ehm, bídě a zajištění sociální koheze. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Damato. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla položit otázky a vyjadřit určité úvahy. První eh, řečník hovořil o eh, výsledku referenda, které má ovlivnit ekonomickou a sociální situaci eh, voličů v referendum. Pokud tím máme na mysli poslední referendum v souvislosti s italskou ústavou, tak to asi úplně neodpovídá, protože ty regiony podobné jsou i v Ligurii na severu, kde je hodně vysoká životní úroveň. A je třeba také říci, že nízká sociální úroveň znamená i nízkou úroveň kultury, vzdělání. Ústavní reforma tam mělo v podstatě i to poškození naší ústavy a co se týče problému naší politiky soudržnosti, politizace, udělování zdrojů, co tím máte na mysli? Korupci anebo něco jiného? Naprosto souhlasím, nebo naprosto se soustředujeme na boj proti sociální exkluzi, co se týče zjednodušení a posílení multidimenzionality, s tím souhlasím. A ovšem nechci být špatně vykládána. Pak, co se týče soustředění se na problému migrantů, problém soudržnosti tady vyvstal tak, že bylo třeba překonat eh, regiony na níž méně rozvinuté a více rozvinuté. Samozřejmě, že samotná migrace pak tu situaci v oblasti rozvinutosti může zhoršit, jenže je třeba ten problém uchopit adekvátnějším způsobem. Máme tu 28 členských států a možná je třeba toto řešit tedy z jiných fondů než z politiky soudržnosti. A k tomu, co řekla kolegyně Vana a soustředění se na strukturální reformy. Pokud tou strukturální reformou máme na mysli potřebu zlepšovat administrativní kapacity a tedy naši veřejnou zprávu a jejich efektivitu, to je jedna věc. Ale na druhé straně, pokud eh, se má jednat o nějaké změny v členských státech napojené na vzdělávání, školství, trh práce, privatizaci, tak tady nesouhlasíme. To by byly reformy vnucené a kontrolované. Tady nevidíme nějaké propojení s politikou soudržnosti. Ještě jsem se chtěla zeptat, zda jsem pochopila správně to směřování Evropské komise, tedy, že to má být jasně nadefinováno. Já tady mám určité obavy s tím vztahem k evropskému semestru. Já jsem neslyšela nic o spochybnění makrokondicionality a tedy e, článku 23. Připomínám, že my očekáváme e, tu zprávu, o které často hovořím kolegům, tedy zprávu, kterou bychom měli dostat v roce 2017 kdy to bude, kdy tato zpráva bude parlamentu a radě představena. Děkuji. Pan Kocelíno, máte slovo. děkuji. Já považuji tento workshop za velice důležitý. Před námi je velký kus práce a myslím si, že opravdu musíme naslouchat regionům. A nyní tedy začínáme tuto dlouhou cestu, ten velký kus práce. A já bych chtěl zmínit určité otázky, které by nás měly vést k takovým úvahám. Tedy je třeba se zamyslet nad některými uh, důležitými oblastmi. V té dokumentaci nevidím žádnou zmínku zdrojů. Byly to myšlenky zrušit politiku soudržnosti, to byl určitý moment, určité diskuze na úrovni EU, kdy se zdálo, že je to takové um, staré železo v rámci evropské politiky, dokonce i veřejné mínění, noviny, časopisy, univerzitní svět. Zdálo se, že všichni tlačili na to, aby se již překonala politika soudržnosti. Nyní tedy takový paradox, jsme v situaci opačné. Nyní od politiky soudržnosti žádáme úplně všechno. Mně se to e, líbí. Já podporuji politiku soudržnosti a považuji za chybné ten minulý náhled, tedy že politika soudržnosti by měla být eh, super kontrolovaná, super dohlížená. Bylo by dobré, kdybychom takovým způsobem postupovali třeba na finančních trzích ta kontrola, kterou máme nad veřejnou politikou, kde by taková kontrola existovala i v kontrole finančních trhů, no to by byla výtečná situace. Jenže je to tedy diskuze, která se teď znovu otvírá. Hovoří se tu o nových funkcích politiky soudržnosti. První problém, který bych chtěl nadnes, je to, že s těmi zdroji, které má politika soudržnosti a které bude mít i v budoucnosti, také ve výhledu k Brexitu, tedy, že budeme mít o jednu zemi méně? Máme dost zdrojů na to, abychom řešili všechna ta bolavá místa, která tu zazněla, anebo bychom měli nyní zahájit diskuzi i v této věci. Pomožte nám s tím, prosím. Nediskutujme tedy jenom o tom, jak vytvořit evropský semestr politiku strukturálních reform a politiky soudržnosti, ale také to, jak budeme hovořit o těch mechanismech, které redukují možnost expanze politiky soudržnosti, co se týče boje proti nerovnostem mezi regiony, sociální oblasti a podobně. My jsme právem učinili určité volby jako důsledek ekonomické krize. Například jsme zdu, zredukovali ekofinancování a pardon, kofinancování, nebo snížili jsme míru kofinancování. To znamená, že v některých případech EU financovala vše. To znamená, spolufinancování jsme v minulých případech, v některých případech zrušili, není tam žádná doplňkovost ze strany státu, takže politika soudržnosti stojí na těch 300 milionech, které jí dává k dispozici evropský rozpočet. No ale pomůže nám to vyřešit všechno? Já myslím, že ne. Je třeba zareagovat na tyto výzvy. A tímto bychom se my všichni měli zabývat, trošku zauvažovat nad tímto. Já to nazývám dvojitou asymetrii. Tedy země Evropy a, a, nebo země eura, země neeura. Je třeba se věnovat rozdílům a to si bude vyžadovat velkou míru času, to snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Takže to je takové první téma, které bych chtěl nadnést. Pomožte nám uvažovat o tom, jak přehodnotit tu diskuzi, protože od politiky soudržnosti vyžadujeme hodně, a to je ostatně správné. A já ještě jako neapolčan bych eh, chtěl říci, eh, zahrajeme si karty, promíchat to pořádně, ale je třeba mít tady opravdu prostředky. Prostředky na to, co chceme vyřešit. Je třeba se zabývat také zjednodušováním, to je pro mě velice důležité, jak eh, abstraktně bych měl uvažovat o tom zjednodušování. Fondů to máme příliš mnoho, a žádáme od nich, aby mezi nimi byla nějaká míra interakce. A co nejsme schopni eh, udělat na začátku, to se pak snažíme udělat na konci. Takže žádáme od nich, aby byly úzce propojené a komplexní řízení na teritoriální úrovni. Víte, co to znamená na úrovni regionu mít nějaký program na využívání komunitárních fondů a zajistit přehled o tom, jak všechny fungují. Já to vidím velice jasně. Prostě měli bychom mít dva velké fondy napojené na investice a na osoby. redukovat boj proti sociálním nerovnostem u mladých, eh, tedy oblast mladých lidí, migrace. Na to by nám bohatě stačily dva velké fondy a to považuji za velice důležité téma, protože za eh, ekonomické krize, což je velice markantní v Itálii, ale myslím, že podobně je to v Řecku, ve Španělsku i v jiných zemích, Um, nevím, jak to vypadá uh, ve východních zemích nebo v zemích, kde uh, ještě není euro. U nás opravdu chybí lidé. Lidé v určitých funkcích na úrovních státu. Máme tu tedy veřejnou zprávu bez personálu. To znamená, nemohou se tu vytvářet programy a zabývat se využíváním těchto zdrojů. Velice často zmiňujeme ty 3 na technickou podporu, tedy dát nějakým třem evropským centrálem prostředky, které to následně rozdělí. No a pak tady vlastně suplujeme ten nedostatek přítomnosti státu v soukromou sférou. Je třeba se zabývat problémem na evropské úrovni, to, jak zjednodušit ten komplexní stroj, který má podporovat regiony a stát. Měli bychom se také zabývat hlubokou reformou politiky soudržnosti. V takovém případě bych myslel na zjednodušení směrem z hora, ne z dola, protože co je třeba zjednodušovat, znamená zjednodušovat Brusel. My požadujeme transparentnost od regionu, žádáme větší míru korespondence mezi investicemi a mezi těmi výsledky, ke kterým investice mají vést, což by tedy po nějakých pěti, desíti letech eh, mělo vést k úplné transformaci v oblastech, transformaci ekonomickou, společenskou, občanskou. Nacházíme se v úvodní fázi, takže si můžeme dovolit mm, trochu vzletu, to znamená klást cíle, které v praxi se zřejmě setkají s spoustou problémů. No doufám, že jsem mohl vyjádřit svobodně své názory. Pan Bogovič, myslím, že nemáte více než tři minuty. Thank you. Děkuji. Děkuji za slovo. Mluvíme o budoucnosti kohezní politice, je samozřejmě logické, že se zaměříme i na eh, předchozích zkušenosti z mm, předchozích programových období. Jenom jedno procento Ehm, celkového HDP je rozpočet EU a ehm, zní politika jenom částí toho, takže je důležité, aby byla dobrá, abychom měli ehm, partnerské dohody, princip, který by to respektoval. Někdy e, jsou hmm, tam rozdíl v, něk- v členských zemích je hodně argumentů proti návrhům z Bruselu, i když by to mm, mohlo být úspěšné, musíme se uvědomit, že financování kohezní politiky na příští období by mělo být větší. Kohezní politika bude mít vliv na infrastrukturu a investice v členských zemích. Šestá zpráva je jasná v tom, že 40 až 80 všech investic eh, v řadě členských zemích vychází z kohezní politikou. Věřím, že kohezní politika je velmi viditelná a eh, vede k mnoha výsledkům členských zemí, které občané oceňují. Eh, v letech 14 až 2020 20, toto období začalo velmi špatně, to víme. Mm, partnerství eh, inovací, pro, eh, projekty, regionální aspekty jsou problematické. Mohu, mm, pokud mluvím za Slovensko, mohu říci, že eh, tady jsou velké problémy, je tady velký, eh, velký mm, mnoho nevyřešených problémů pro Slovensko a mnoho dalších zemí by bylo lepší mít více flexibility, tak to bychom mohli mm, projekty připravovat lépe a pravidla by mohla být um, um, um, roku 2014. Po období do roce 2020 je důležité posílit kohezní politiku, tak a, a mělo by to také být přizpůsobeno pro Brexit. Jsou tady velké mm, rozdíly mezi členskými státy, proto potřebujeme zajistit, že členské státy mají flexibilitu, kterou potřebují. Co se týče zjednodušení, tak tady padlo mnoho mm, návrhů. Nejdůležitější je nikoli začít věci objevovat znova, ale je tady potřeba kontinuita Mm, samozřejmě bychom měli zavádět některé změny, ale neměli bychom ten systém vlastně navrhovat znova, to by bylo příliš obtížné. Co se týče priory, tak je důležité vytvářet nová pracovní místa. Sociální koheze je klíčová. Zaměstnanost také. Musíme pomoci členským státům Ehm, souvisí to s partnerstvím mezi ekonomií a vědeckými projekty. Musíme jim pomáhat ehm, dokončit investiční část, tak aby partnerství eh, fungovala a byla sformována na příští programové období. Toto bylo prohlášení Eh, spíše než otázky na řečníky. Mm, nemyslím, že to můžete zodpovědět nebo eh, pokračovat eh, mm, během těch dvou nebo tří minut, které ještě máme. Akceptujme tedy, že vlastně té, že to je teprve začátek našich diskusí a já chci poděkovat za prezentace, politickému dělení za přípravu této, tohoto workshopu a děkuji vám všem. Bylo to velmi zajímavé a akceptujme toto jako teprve začátek. Budeme pokračovat eh, v těchto konverzacích v jiných, eh, při jiných příležitostech. Řečník nemluví do mikrofonu. Answer. This is what I, I... Um, to jsem chtěla říci, budeme v kontaktu a velice bychom uh, ocenili, kdybyste písemně odpověděli na některé otázky, byla tam minimálně jedna, toho bychom si velmi cenili a budeme pokračovat a zveme vám, pozveme vás znovu, takže eh, děkuji a končím dnešní schůzi, uvidíme se ve tři hodiny odpoledne.